Jordán. Máte nějaké námitky? Není tomu tak? V tom případě je tímto zápis chválen. Podle programu eh, následuje prohlášení Rady a komise k situaci na Blízkém východě a v Gaze. Eh, je nám obzvláštním potěšením, že mohu přivítat mezi námi předsedu Rady pro zahraniční záležitosti, pana ministra Schwarzenberga, který ještě dnes musí odejít do Jižní Afriky. A stejně tak jako u bývalých předsednictví jsme to udělali tak, že ministři zahraničí se nechávali zastupovat a proto se nesmírně vážíme toho, že pan ministr se dostavil osobně a srdečně ho vítáme. Samozřejmě nás také těší, že e, skoro jako vždycky tady máme e, příslušnou paní komisařku e, Ferrero Waldnerovou, která se vyzná v problematice a v regionu, která tam také byla a stejně tak jako pana ministra Schwarzenberga ji srdečně vítám. Máme tady málo kolegů, ale ti, kteří zde jsou, jsou obzvláště angažovaní právě v této otázce a proto dovolte, abych dal nyní slovo panu ministru Schwarzenbergovi. Prosím pěkně. Pane předsedo, vážení poslanci, pane předsedo, děkuji vám za to, že jste mi dal slovo jako v této rozpravě o dramatické situaci na Blízkém východě. Od začátku vojenského, vojenské intervence ze strany Izraele na Gaze 27. prosince jsme svědky dramatického zhoršení situace na všech úrovních. Humanitární dopady této operace jsou dramatické pro obyvatele Gazy. Od začátku této vojenské operace zemřelo 900 palestinců, z nich 30 přibližně byly ženy a děti. jsme hluboce znepokojeni ztrátami na lidských životech, což se, a tato výhrada se neustále objevuje v našich prohlášeních. Evropská unie odsuzuje probíhající eh, boje, které vedly k tak vysokému počtu ztrát na životech mezi civilisty a chtěli bychom vyjádřit naše kondolence rodinám obětí. Jsme také velmi znepokojeni incidenty, jako byl útok na školu OSN v Jabalia a také z útoků na humanitární konvoje, které vedly ke úmrtím mezi humanitárními pracovníky. Zraněno bylo více než 4200 palestinců podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí. A podle agentury Spojených národů pro uprchlíky muselo 28 tisíc palestinců uprchnout ze svých domovů od začátku bojů a velká část z nich se musela uchýlit do úkrytu. Zbytek vnitřně vysídlených osob pobývá eh, na, v domovech svých příbuzných. Největší humanitární potřeby se týkají vysokého počtu zraněných vzhledem k přetíženému zdravotnictví, zatímco vnitřně vysídlené osoby a hostitelské rodiny, u kterých se ukrývají, potřebují eh, potraviny, vodu a další materiál. Vzhledem k tomu, že byl poškozen také kanalizační a vodárenský systém, je potřeba je rychle opravit, protože jinak obyvatele Gazy nemají přístup k zdravé vodě nebo čisté vodě. A proto je nesmírně důležité poskytnout jim pitnou vodu. Kromě toho existuje nedostatek potravin na všech úrovních obyvatelstva. Od 4. listopadu loňského roku neměli pracovníci zahraničních nevládních organizací přístup do Gazy, aby mohli poskytovat eh, humanitární a rozvojovou pomoc. Stejně tak počet kamionů, které vstupovaly do Gazy, se zvýšil od začátku operací Izraele a v těch průměrných 55 kamionů denně je pořád eh, velmi nízké číslo v porovnání s těmi přibližně 300 kamiony denně, které eh, slouží k pokrytí potřeb 80 obyvatelstva, které záleží na, nebo závisí na humanitární pomoci. Evropská unie sleduje tyto tragické události již od začátku. Tři dny po té, co byla tato operace zahájena, ministři zahraničí se sešli na mimořádné schůzce v Paříži, aby tuto situaci mohli probrat. Shodli se na potřebě pro eh, bezprostřední a trvalé příměří, shodli se na bezprostřední humanitární akci a také na tom, že je potřeba se intenzivnit mírový proces. Předsednictví vedlo diplomatickou misi na Blízký východ, eh, která se kladla za cíl ukončit násilí a změnění humanitárních následků. Ministerská trojka Evropské unie navštívila tento region od 4. do 6. ledna pro schůzky v Egyptu, v Izraeli s palestinským, palestinskou samozprávou a také v Jordánsku. Ehm, vysoký zástupce Evropské unie navštívil také Sýrii, Libanon a Turecko. Nárysy řešení krize se začínají objevovat. Za prvé je to bezpodmínečný bezpodmínečné zastavení raketových útoků ze strany Hamasu na Izrael a musí to být také ukončení vojenských kroků ze strany Izraele a umožnění poskytnutí humanitární pomoci a obnovení základních veřejných služeb a e, zdravotní péče. Šestiměsíční příměří, které vypršelo 19. prosince loňského roku, e, zdaleka nebylo ideální. Izrael neustále trpěl e, ostřelováním raketami a věděl, že jeho hlavní nepřítel postupně vytváří zásoby smrtelných zbraní. Gaza trpěla také velmi tvrdou hospodářskou blokádou, která podkopávala její další rozvoj. Abychom dosáhli udržitelného příměří, musíme hledat Eh, rozumný kompromis, který by jednak znamenal eh, konec raketových útoků a také otevření hraničních přechodů do Gazy. Toto řešení by také mělo řešit otázku tunelu pod hranicí, eh, tak aby bylo zabráněno pašování zbraní. Musí to také vést k systematickému a kontrolovanému otevření všech hraničních přechodů, tak aby se mohla ekonomika v Gaze rozvíjet. Myslíme si, že rozmístění mezinárodní mise, která by monitorovala implementaci takového příměří a která by sloužila jako prostředník mezi těmi oběma stranami, by mohlo v této situaci pomoci. A v tomto ohledu Evropská unie je připravena znovu vyslat své pozorovatele na hraniční přechod v Rafahu a také je připravena rozšířit mandát hraniční mise a rozšířit tedy její rozsah a obsah. Uznáváme, že Izrael souhlasil s tříhodinovým přerušením vojenských kroků každý den, aby umožnil dodávky potravin, paliv a léků do gazy. Nicméně pouze okamžité a plné příměří umožní doručení a distribuci obrovského objemu humanitární pomoci, který eh, které, eh, kterou Gaza tak zoufale potřebuje. Izrael musí zajistit, že eh, bude možné distribuovat eh, humanitární pomoc a další nezbytné dodávky, včetně potravin, léků a paliv pro celou civilní populaci Gazy. A musí umožnit také bezpečný průchod civilním osobám a humanitárním pracovníkům do a z pásma Gazy. Nicméně ani udržitelné a komplexní řešení situace v Gaze nebude stačit na obnovu míru v celém regionu. Měli bychom řešit širší a komplikovanější vize. Měli bychom mít novou inkluzivní strategii, která bude řešit jednak palestinskou politickou situaci, jakož i obnovení mírových rozhovorů, které byly přerušeny v důsledku krize v Gaze. Smíření v Palestině a vláda, která bude zastupovat aspirace palestinského lidu, je dnes potřebnější než kdykoliv předtím. Proto podporujeme zprostředkovací úsilí, které podniká Egypt v souladu s usnesením Arabské ligy z 26. listopadu loňského roku. V závěrech schůzky ministrů zahraničích z prosince 2008 také vyplývá, že Evropská unie je připravena podpořit jakoukoliv palestinskou vládu, která se bude, která bude odpovídat ve svém programu um, zásadám v kvartetu. Evropská unie zdůrazňuje také potřebu dosáhnout spravedlivého, trvalého a komplexního míru na Blízkém východě a volá po obnovení palestinsko-izraelských rozhovorů, které by měly vést k vyřešení všech dosud nevyřešených otázek, včetně těch základních. Trvalé a komplexní řešení bude v konečné míře záviset na skutečném pokroku těchto mírových rozhovorů. Urgentní a intenzivní úsilí ze, na všech stranách bude potřeba k dosažení míru, eh, v rámci něhož by měly existovat dva demokratické státy ve svém sousedství, tedy Izrael a Palestiny, a oba by měly mít zajištěné a uznávané hranice ten poslední vypuknutí násilí na Blízkém východě nejenom, že oddaluje vyhlídku na mírové urovnání konfliktu mezi Izraelem a Palestinou, ale také vede k škodám, eh, které se týkají regionální polarizace, radikalizace a další diskreditace umírněných sil. A to bychom neměli zapomínat. Pouze životaschopný palestinský stát zajistí bezpečnost v tomto regionu, která byla tak dlouho podkopávána. A to platí zejména pro zájem Izraele a jeho sousedů. V důsledku toho je potřeba přijmout urgentní opatření, abychom zvrátili škody, způsobené vojenskými kroky a snažit se o vyjednání spravedlivého výsledku tohoto konfliktu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme srdečně. Pane ministře Schwarzenbergu a nyní za komisi prohovoří paní komisařka Ferrer-Waldner, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, pane předsedo rady, vážení poslanci, vážené poslankyně. Skutečně myslím si, že jsme se všichni domnívali, že rok 2009 začne lépe, ale bohužel máme co dočinění s hrozným konfliktem v Gaze, který již trvá třetí týden což nám způsobuje velké starosti, jak jsme i včera o tom jednali ve výboru a FED v zahraničním a rozvojovém výboru. Jsme o tom diskutovali s těmi členy parlamentu, kteří navštívili Gazu přes víkend. Jak již zmínil předseda rady, statistiky eh, zraněných a zabitých jsou horší a horší každý den a jsou zde důkazy o tom, že spousta lidí trpí a samozřejmě agentury také hlásí, že obyvatele nemají léky, potraviny, nemluvě o tom, že je zničena infrastruktura a domy. domy. Ale i Izrael utrpěl ztráty a eh, na území Hamas eh, mm, mm, Eh, schodil eh, spoustu bomb a raket, takže to také znamenalo obrovské lidské utrpení, které si nevybírá. Takže to znamená, že ty vyhlídky na mír se oddalují a podkopává se i tímto mírová iniciativa a je zde i mm, možnost, že to mm, způsobí větší nestabilitu v celém regionu. Také bych velice rychle chtěla říci, eh, jaké jsme podnikli diplomatické kroky, abychom eh, řešili konflikt a jak hodláme řešit dlouhodobé problémy. Byli jsme aktivní a jsme aktivní již od prvního dne konfliktu, to je důležité. My nejsme mm, tím hlavním hráčem, a, ale jsme důležitým hráčem na Středním východě. Proto si myslím, že v reakci na vznik krize, tak mm, ministři se okamžitě sešli 30. prosince v Paříži, což bylo velice důležité, protože začali pracovat na návrzích na tzv. pařížské deklaraci, eh, mm, která volá po ukončení tohoto konfliktu. A samozřejmě vyslali jsme delegaci jo, do terénu. Jde o tři prvky. Za prvé, pařížská delegace apeluje na uh, okamžité příměří z humanitárních důvodů e, s tím, že obě strany musí e, přestat se raketovými útoky, ale i e, apelujeme na konec ukončení vojenské akce ze strany Izraele. Také i Hovoříme o nutnosti otevřít hraniční přechody, tak jak i je to stanoveno v dohodě z roku 2005. Vyjadřujeme i vůli, že e, budeme pomáhat e, při otevírání přechodu v Rafě a že jsme ochotni zvážit možnosti, že poskytneme pomoc i na jiných přechodech za předpokladu, že eh, budou splněny podmínky bezpečnosti. Za druhé zdůrazňujeme eh, humanitární potřeby, které jsou naléhavé. Zde apelujeme na okamžité otevření hraničních přechodů, tak aby e, e, lékařská pomoc, potravinová, palivová pomoc se mohla dostat do Gazy, tak aby humanitární pracovníci měli přístup k e, osobám a zranění mohli být odvezeni. Dále opakujeme, že skutečně tento izraelsko-palestinský konflikt nemůže být řešen vojensky že jediná cesta je mírový proces a je třeba tedy zintenzivnit úsilí, jakmile tedy dojde k trvalému příměří. Slyšeli jste, my jsme podnikli misi a také i prezident Sarkozy také eh, navštívil region, byl i eh, plánoval původně navštívit Syrii a Libanon, ale také navštívil Egypt, aby eh, podpořil naše úsilí v rámci hm, deklarace z konce prosince. Je třeba také si říci, že Francie nyní předsedá Radě bezpečnosti, takže to byla velice významná iniciativa. Velice úzce jsme se koordinovali i jsme se sešli v Ramaje, kdy prezident Sarkozy nám řekl, jak vypadá jeho plán příměří a my jako trojka jsme připravili vlastně terén eh, pro eh, diskuze s těmi klíčovými aktéry, a to především s Egyptem a Jeruzalémem skutečně mm, posilovali jsme naše úsilí a vyslali jsme tak jednotný signál z Evropy. Trojka i eh, přednesla, jaká je pozice Evropské unie a také i ukázala, že je zainteresována, že je přítomna osobně. A potom eh, prezident Sarkozy jel do Syrie a Solana jel s ním také do Syrie a také i jsme konzultovali se Tureckem. Všechny kroky byly podniknuty. Já především zdůrazňuji humanitární situaci, jak již bylo řečeno, a především zde eh, apelujeme na otevření hraničních přechodů a alespoň abychom eh, měli několik hodin příměří, tak aby mezinárodní organizace mohly eh, splnit svoje úkoly. Bylo to do určité míry respektováno, také i eh, jsme jednali s izraelskou vládou a no, hovořili jsme o tom, že budeme moci z příslušných orgánů v Izraele koordinovat humanitární pomoc za pomoci ozbrojených sil Izraele, tak jak vlastně jsme to již i podnikli v, v při válce v Libanonu, kdy také jsme byli schopni zlepšit koordinaci. Dále bych chtěla poděkovat všem těm odvážným kolegům, kteří stále ještě působí v Gaze eh, z UNRWA, z ICIC, samozřejmě eh, mm, jsou to organizace, které dostávají i financování od nás, ale i děkuji dalším agenturám. Rovněž bych chtěla i Eh, vyjádřit soustrast s dotčenými rodinami, které eh, jsou obětmi této dramatické epizody. Jak víte, komise eh, uvolnila humanitární prostředky a jsme připraveni udělat více i do budoucna. K čemu se dospělo v tomto vyjednávání? Jak řekl předseda rady, hlavní mm, věci byly e, e, vyjednány v rezoluci Rady bezpečnosti již několik dní po Eh, vznikl sporu a eh, byla ta rezoluce přijata za mm, absence Američanů a eh, šlo o to zajistit i konec pašování přes tunely, umožnit humanitární pomoc a skutečně to bude znamenat i nasazení případně mezinárodních sil a i sil palestinské samozprávy. Jde o to i hlídat ten koridor, 15-kilometrový koridor, který vede do Gazy Nyní Hamas a Izrael studují tento návrh. Myslíme si, že je velice důležité, aby velice brzy již eh, bylo o něčem rozhodnuto. Moje poslední informace jsou takové, že skutečně eh, všichni se tomu velice eh, věnují a snad za pár dní dojde k příměří a já věřím, že tomu tak bude. Pokud jde o tu střetědobou perspektivu, bohužel Izrael i Hamas eh, zamítli rezoluci OSN Rady bezpečnosti. Ale jak jsem řekla, díky každodenním kontaktům snad eh, dojde k dohodě. K dohodě. Je třeba uznat, že Egypt hraje vůdčí roli, má přímé kontakty s Hamasem a samozřejmě to se týká i návštěvy prezidenta Sarkozyho v Syrii. I turecké úsilí v tomto sehrálo velkou roli. I summit arabských zemí by snad se měl konat v Kataru na konci tohoto týdne. Naším cílem je, jak ukazuje naše diplomatická aktivita, podporovat všechny aktéry, kteří mají nějaký vliv na Hamas, tak aby nakonec bylo přijato udržitelné řešení, tak jak je to i zakotveno v zmíněné rezoluci 1860 Rady bezpečnosti. Jakmile dojde k příměří, tak také musíme se zamyslet asi prostřednictvím nějaké konference, jak přijmout konkrétnější opatření, tak abychom uspokojili humanitární potřeby palestinců bydlících v Gaze. Nicméně je třeba mít jasno a říci, že ať budeme dělat cokoliv, tak to nemůže přispívat k tomu neustále opakujícímu se cyklu destrukcí a e, obnovy. A já tedy e, musím spolu s vámi přijmout, e, rozhodnout o nějakém smysluplném způsobu řešení. I pan generální tajemník Banku Banky Moon nyní je v regionu a snad i on přispěje k k tomuto konečnému úspěchu, který je nezbytný, abychom e, zajistili dlouhodobé příměří. Pokud jde o dlouhodobou perspektivu, zde ta stávající ofenziva skutečně přispívá k oslabení důvěry mezi Palestinci a Izraelci. Vojenské operace nikdy nevedou k dlouhodobému míru, pouze politické vyjednávání může a tudíž musí být obnoven dialog mezi Izraelci a Palestinci a uvnitř e, Palestiny, mezi Palestinci jako takovými. Jakmile skončí nepřátelské eh, eh, útoky, tak eh, doufejme, že bude nastolen smysluplný mír a komplexní mír. Proto budeme i spolupracovat s novou americkou administrativou, tak abychom mohli podporovat bilaterální vyjednávání již od samého začátku. Já mm, i mám zde závazek eh, nastupujícího ministra zahraničí USA a kongresu a mm, o tom, že budeme eh, pracovat eh, na samém obsahu, nejenom na té formě a že snad proces Anapolisu povede k nějakému úspěšnému závěru a teď mm, ten úspěšný závěr je naléhavější než kdy jindy. Je tedy nepravděpodobné však, že Hamas eh, bude nějak vymícen díky této operaci. Snad bude. Mm, oslaben vojensky, ale bude posílen politicky. Pan, eh, mm, eh, eh, potom otázka prezidenta Hamasu a jeho mandátu, to je jiná věc a znamená to i řešení otázky reforma, reformy Fatahu. Mm, je třeba, abychom měli takovou palestinskou samozprávu, která bude hovořit za všechny palestince, kteří všichni budou podporovat řešení v podobě dvou států v regionu. A tento konflikt v Gaze má asi nebo bude mít negativní dopady, pokud jde o obecnou podporu mírovému procesu. I zde vlastně teď eh, to eh, utrpení obyvatel v Palestině vedlo k tomu, že je nahlodána důvěra v, to, v toto řešení. A mm, protože eh, jejich aspirace na mír jsou vzdálené teď. A proto je třeba jasně říci, že Izrael nemůže si dovolit mrhat časem, pokud je o hledání míru. Toto je um, moje první krátká, možná ne tak krátká analýza a samozřejmě budeme pracovat na dlouhodobém příměří, tak abychom nakonec eh, skutečně eh, mohli začít s eh, mírovým vyjednáváním eh, v kontextu nové americké administrativy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. A nyní se dostáváme k rozpravě za jednotlivé politické skupiny ze skupiny Evropské lidové straveny a evropských demokratů. Hovoří Sal Franka. Děkuji vám, pane předsedo. 17 dnů bojů v pásmu Gaza zanechali mm, eh, skutečně dezolátní bilanci. To nejhorší a neopravitelné jsou ztráty na lidských životech, nevinných obětech, děti, destrukce, chaos, nenávist, pomsta, eh, rozdělená Palestina a radikalizace těch, kteří jsou radikální před těmi umírněními. Protože, pane předsedo, tak, jak již na to poukázal také eh, jeden reprezentant, můžete vyhrát veškeré bitvy bálky, ale přitom nevyhrajete tu nejpodstatnější a to je mír. Dokonce v tom, aby se přidělovali a či poukazovala vina té či jiné straně, nejdůležitější vlastně řekla paní komisařka, je nejdůležitější je nyní dosažení příměří eh, podle rezoluce 1860 OSN a jak nám právě taky řekl generální tajemník, je to povinnost pro obě části pro obě strany. A také je třeba skutečně již zastavit tu eh, strašnou humanitární situaci, která je v Palestíně, která je v uvozovkách eh, vedená Hamásem, který je na seznamu teroristických organizací a kteří nejenom způsobili celý konflikt, ale je to také důsledek všech těchto strašných okolností. Moje politická skupina, pane předsedo, podporuje a já bych chtěl rád uznat snahy všech politických skupin naší sněmovny, že chceme uctít všechny, kteří se snažili o dosažení nějakého výsledku, především také pan Brok, který vyvinul veliké svahy, snahy. Chceme také velice podpořit a ocenit snahy Rady i komise, pane předsedo, aby ve spolupráci s arabskými státy jako Egypt, ale dalšími členy kvartetu mohli co možná nejdříve dosáhnout příměří. A pane předsedo, doufáme, že proklamace, kterou včera eh, učinila eh, designovaná ministrině zahraničí Hillary Clinton skutečně bude realizována a sice pragmatická, efektivní, usilující o příměří. A to, co je nejdůležitější, Evropská unie je společenstvím hodnot. A nejdůležitější hodnotou je mír. Domnívám se, pane předsedo, že my musíme jako Evropská unie zmobilizovat veškeré naše síly, veškeré politické možnosti, abychom ukončili uh, tuto strašnou situaci protože naše srdce se nesmí zatvrdit. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát a nyní za sociálně demokratickou eh, eh, stranu pan Schulz. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Rozpravy tohoto druhu, tak jak je vedeme dnes, jsou pro nás nesmírně obtížné. Jsou obtížné proto, že Izrael je zpřátelená země protože mnozí z nás, a já to mohu říci za sebe osobně specificky, eh, se cítí být nesmírně spojeni v hlubokém přátelství s touto zemí. O to důležitější je, abychom s přáteli mohli o kontroverzních otázkách hovořit otevřeně. Tento konflikt již vyžadoval tisíc mrtvých během 17 dnů. To je skutečně krvavý konflikt pod kterým trpí především ženy a děti. Rezoluce OSN, která by byla bývala základem, by znamenala oznámení příměří vyjednávání. A je naprosto jasné, že konflikt může být vyřešen pouze na základě mezinárodního práva. A Mezinárodní právo a humanitární mezinárodní právo musí být dodržováno, ale to musí být také samozřejmostí pro každý demokratický stát a je vlastně škoda, že o tom musíme diskutovat. Proto apel, aby konečně mlčeli zbraně, aby všechno, co můžeme udělat pro překonání humanitární krize, to není jen tak něco, co tady říkáme v naší rezoluci. To má nesmírný význam pro to, aby se zastavilo umírání, aby se zastavila bída a hladovění bezprostředně před naším Prahem. E, samozřejmě platí právo na sebeodanost státu Izraele, to je jasné. E, platí právo této země se bránit proti lidem, jejichž cílem je tento stát zničit. Avšak demokratický právní stát se vždycky musí klást otázku, zda prostředky, které nasazuje k sebeobraně, jsou přiměřené. Podle mého odhadu, a domnívám se, že to bude odhad většiny kolegů této sněmovny, tyto prostředky nejsou přiměřené. Domnívám se, že přátelům, nezávisle na to, jaké politické orientace v Izraeli musíme říci, my víme, že Hamas není žádným mírovým hnutím. My víme, že v Hamasu eh, rozhodují lidé, kteří nezdílejí naše základní hodnoty. A samozřejmě každá raketa, která je vypálená směrem na Izrael, je útokem, proti kterému se smí tento stát bránit. Ale přesto všechno by bylo omyl bránit se dialogu a odmítat ho. Pakliže dialog je základním předpokladem pro mírový vývoj, pak odmítání dialogu je perpetuace ozbrojeného boje, ozbrojené konfrontace. Je tedy zapotřebí zásadní korektury. Ano, domnívám se, že budeme muset jednat s Hamásem. když k tomu Izrael sám není schopen, pročež mám pochopení, eh, že izraelští představitelé říkají, nemůžeme s nimi hovořit. I když jistě v zemi existuje celá řada občanů, kteří si myslí, že by se to mělo dělat, ale pak, když poslanci a členi vlád, členové vlády říkají, nechceme to, ano, existuje dostatek mezinárodních zprostředkovávacích možností a jedna z nich je například kvartet. A v rámci kvartetu jedna z možných úloh EU eh, přičinit se o takové zprostředkování dialogu. Je fundamentálním omylem domnívat se, že na konci tohoto konfliktu pro, na Blízkém východě bude existovat nějaké vojenské řešení. To je skutečně fundamentální omyl jedněch i druhých nebude existovat žádné řešení prostřednictvím teroristických akcí a nebude existovat řešení prostřednictvím konvenčních eh, vojenských útoků. Jediné řešení, které existuje, je za zapojení mezinárodního zprostředkování zahájit Eh, jednání mezi oběma stranami. Potřebujeme příměří, ke kterému se musí dospět na základě mechanismem mezinárodního společenství. Eventuálně za zapojení multinacionálního, za zapojení arabských a zejména muslimských zemí. To by bylo určitou možností, jak teď dospět k příměří a ke zlepšení situace. Když jsem byl mladým hochem a šel jsem do politiky, bylo mi řečeno, s teroristy se nevyjednává. Hlavní terorista se tenkrát jmenoval Yasir Arafat O pár let později jsem, obě, jsem viděl obrázky v televizi, že tento vůdce teroristů získal Nobelovu cenu stej, společně s izraelským politikem. Co bylo tehdy možné, musí být možné i v budoucnosti. A proto je otázkou, zda se, musíme dostat tak, zda se dostaneme tak daleko, aby mechanizmy, které máme v, k dispozici, vedly k nezbytnému dialogu. Pakliže naše rezoluce, která, a já e, zde jménu celé frakce, kteří na ní spolupracovali i vlastně všem politickým politických skupinám, eh, že je to neseno všemi politickými skupinami této sněmovny, pak je to jistě příspěvek ke zlepšení atmosféry. V tom případě eh, se nám podaří přispět alespoň malou měrou k zastavení umírání, které je pro nás pro všechny nesnesitelné. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní eh, za Alianci liberálů a demokratů, prosím. Pane předsedo, paní komisařko, je potřeba hovořit o těch negativních věcech, ale to samozřejmě, ale měli bychom hovořit také o těch naléhavých věcech. Jaké jsou naléhavé potřeby? Je potřeba zastavit raketové útoky na Izrael a zastavit také vojenskou práci Izraele v Gaze a snažit se o omezení eh, obětí a pokusit se o poskytnutí pomoci, zamezení pašování zbraní, eh, efektivní ochranou nebo strážením hranice mezi Palestinou a Egyptem a otevření hraničních přechodů a e, stažení embarga. Jsou to všechno velmi komplexní věci, které si budou vyžadovat e, pravděpodobně přítomnost mezinárodních jednotek. A já si myslím, že Evropská unie by se měla připravit na to se v takových jednotkách účastnit. Dovolím si k tomu připojit ještě dvě věci. Aby to všechno mělo naději na úspěch, je potřeba, aby Evropská unie jednala jasně a jedním hlasem myslím, že by to prospělo efektivnosti našich kroků. A kromě toho je potřeba, aby se do toho zapojily Spojené státy a Arabská liga. A na závěr bych ještě chtěla říci, že aby bylo možné vytvořit skutečnou alternativu k situaci v Gaze, musí Izrael eh, zlepšit situaci také na západním eh, břehu. Je tam pořád mnoho checkpointů, Eh, jsou tam nepřekonatelné překážky existující pro pohyb palestinců. Myslím, že to není příliš eh, lákavá alternativa pro ty palestince, kteří by se mohli odvrátit od Hamasu. Myslím, že je potřeba, aby všichni byli schopni jednat se všemi. Děkuji za Evropu národu Kristiana Muscardini na dvě minuty. Pane předsedo, samozřejmě jako všichni i my jsme touto situací velice roztrpčeni, ale já si myslím, že je zde taková povinnost, eh, eh, abychom odmítli jakékoliv pokrytectví, eh, protože je zde posvátné právo palestinců žít svobodně a to je posvát, posvátné právo, stejně jako posvátné právo Izraele na uznání státu Izrael. A víme, že i stát Izrael v řadě zemí neexistuje na jejich mapách a my eh, víme, že Určitě to by netolerovali země jako Francie, Itálie, Španělsko, aby je někdo vymazal z mapy. Nikdo by neakceptoval být považován jako, že neexistuje. A víme, že eh, je to stát Izrael, který čelí velkému problému terorismu a pane předsedo, nesmíme být pokrytci a dnes máme povinnost začít uvažovat trochu jinak. My nemůžeme si myslet, že dialog s teroristy je něco, co lze ospravedlnit tím faktem, že e, bylo zabito tolik a tolik civilistů to nelze takto omluvit, protože to potom jakýkoliv budoucí terorista bude moci využívat násilí, sílu a smrt nevinných, aby si tím ospravedlnil svoji politiku. My jako Evropané musíme se chovat více soudržně a nalézt takovou schopnost i řešit naše vztahy, i ekonomické vztahy s těmi zeměmi, které neuznávají Izrael a musíme i mm, samozřejmě mm, mm, garantovat to, že ani palestinci, ani Izraelci nebudou žít v nějaké nejistotě. A to je e, teď e, příležitost, abychom vyjádřili i tuto pozici, protože nyní tam posíláme pomoc, kterou my máme pod kontrolou. Daniel. Za frakci zelených Daniel Kohn-Bendit na tři minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, situace je politováníhodná a velmi smutná. Naděje na mír a bezpečnost pro jedny i pro druhé se vytrácí v kouřovém dýmu nad Gazou v důsledku smrti nesčetných žen, dětí a mužů a zraněných. Jsme nepokojeni touto absencí bezpečnosti, která je horší než kdy jindy předtím. A víme, že podle argumentu Izraele je to válka, která se ospravedlňuje útoky raketovými na Izrael. Ospravedlňuje se lekcemi, které se mají udělit palestincům. Znamená to, že Izraelci nic nepochopili. A to proto, že to je černá pedagogie, která nikdy nemohla fungovat. Od Klausevice víme, že ti, kteří začnou válku, by měli vědět také, jak ji ukončit a měli by vědět, jaký je jejich cíl. A cíl této války je více bezpečnosti pro Izrael. A my již dnes můžeme říct, že cíl této války nebude nikdy dosažen, pokud bude pokračovat způsob vedení této války. Čím více bude mrtvých civilistů, palestinců, tím eh, nebezpečnější bude celý region. A v tom je tragédie a drama, která se odehrává v tomto regionu. A proto bychom to měli jasně říci. Martin Schulz má naprostou pravdu. Je potřeba chránit Izrael před ním samým. Je potřeba chránit Izrael před eh, pokušením eh, všechno vyřešit vojenskou cestou. Je potřeba také chránit palestince před Hamasem. Je potřeba chránit palestinské civilisty před Hamasem. To je náš úkol. Není to samozřejmě jednoduché, ale je potřeba to říci jasně. Požaduji, aby rada přestala přemýšlet o zlepšení vztahu s Izraelem, dokud bude situace taková, jaká je. To je špatné řešení. Není to dobré řešení. Požaduje také, aby všichni ti, kteří jsou pro zahájení dialogu s Hamasem, nebyli naivní, když si myslí, že je potřeba s Hamasem diskutovat a že v důsledku toho se zlepší situace v Gaze, protože to na to má vliv. Ale musíme si uvědomit, že Hamas také potřebuje mrtvé. Hamas a Izrael spadli do pasti, kterou nastražil Hamas. Čím více je mrtvých v Gaze, tím lépe pro Hamas. To je pravda, kterou je potřeba říkat také Hamasu. My tuto strategii sebevražednou Hamasu odmítáme. Víme, že Hamas chce co nejvíce mrtvých a co nejvíce mučedníků, aby vystupňoval nenávist vůči Izraeli. A na závěr ještě jednu věc. Jediný způsob, jak bychom mohli vyřešit problém eh, Hamasu, jsou palestinci. Pokud Izrael eh, neodstraní blokádu západního břehu a nezjednoduší tam podmínky, tak čím dál tím více palestinců bude podporovat Hamas. Dokud se nezlepší situace na západním břehu, tak budou eh, neustále se dávat na stranu Hamasu. My musíme dát důvod pro to, aby se od Hamasu odklonili. Musíme jim dát alternativu západního břehu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za skupinu uh, zelených paní Mataniny. A uh, takže eh, rád to je eh, žena, která má velkou rodinu v tom centru, které my jsme navštívili a s velkou úzkostí nám řekla, Hamas nám řekne, že vyhrál, jakmile skončí tato agrese. A i Izrael bude hlásat, že vyhrál, ale ve skutečnosti mrtví budeme my, civilisti. A já eh, říkám jinou věc. Skutečně s těmi všemi mrtvými ženami, dětmi a nemocnými, které jsme viděli v nemocnicích a, a více než 4 tisíce je tam zraněných, tak eh, s těmi všemi umírá právo, eh, s těmi eh, všemi umírají lidská práva, která mají být univerzálními právy. A to je velká tragédie. My ale jsme neefektivní. Paní komisařka Ferrero-Baldner tato ví, že já si velice cením vážím si ji. Ale myslím si, že musíme pochopit velice jasně a přesně, že tato válka, tento izraelský militarismus, ten eh, nevede k záchraně, ke spáse v Izraeli, ale naopak a protože i zde máme, eh, my víme, že tedy, eh, eh, že tedy Rabin byl, byl zabit Izraelcem, a extrémním Izraelcem a ne jinými. A my nyní se snažíme poslat lékaře do Gazy a i Rada bezpečnosti musí zajistit teď skutečnou aplikaci všech těch těch slov, která jsou na papíře. A my musíme využívat nejenom eh, eh, diplomaci, ale všechny nástroje, které máme. A my máme i nástroj vůči Izraeli a to je takzvaný upgrading. Já mm, velice ráda se slyším, že dnes například zástupce, zástupkyně Evropské komise nám řekla, že teď asi bychom neměli pomýšlet na upgrading, že musíme si dát určitou pauzu v těchto vztazích. A to je velice důležité, to je silný signál. Ale vy jste eh, eh, říkali mezinárodní ochrana. No, to je chyba eh, Eh, mít na mysli pouze gazu a rafu. Ne, protože ochrana eh, eh, jde ze severu a i ta kontrola hranic a kontrola hranic jako takových, tak to je Raf a Erec, protože od jak těživa palestinci již od smluv z Oslo z roku 92, tak to tak je, že Mm, nejde pouze o jich, ale proto bychom měli mm, i řešit všechny ty další možné cesty, eh, prostřednictvím kterých se vyzbrojuje Hamas. A nejde o to otevřít pouze humanitární koridory, ale všechny přechody, eh, protože eh, lidé nemají co jíst, lidé si nemohou kupovat žádné zboží a tudíž mm, to, co my děláme proti Hamasu, tak nakonec tím trpí civilní obyvatelstvo, které eh, eh, by jinak mělo žít v míru. Děkuji mnohokrát Luise Morgatinové a dovolte, abych eh, vyjádřil velký respekt, že s ostatními kolegy na vlastní iniciativu jste také navštívila pásmo Gazy. Nyní Bastian Bilder za skupinu nezávislých na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Palestína je základní oblastí pro islám a právě toho se drží Hamas a proto je Hamas tak potvorovaný islamistickou republikou iránskou a za pohledu toho, z této strany ideologie neexistuje na Blízkém východě žádné místo pro stát Izrael. Závažné důsledky tohoto totalismu se dnes projevují krvavým způsobem v pásmu Gaza. Ve světonázoru Hamas se zřejmě nejedná o nic jiného, než o to, aby se tam stavěly mešity. V pásmu Gaza vidíme to také ve Frankfurtu Allgemeine z minulého pondělí, kde jestli skutečně Evropě záleží na tom, aby existoval i nadále stát Izrael, pak je nutno uh, přijmout konfrontaci Eh, s Hamasem, eh, protože Hamas a Irán připravují takovou situaci, připravují si půdu pro příměří, ale příměří to by mělo být ten epizodou k dalšímu útoku. Děkuji. A nyní za nezařazené eh, Romanioli minuta. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové musím říct, že skutečně si myslím, že většina našeho parlamentu eh, eh, souhlasí s tím, eh, že je třeba bojovat za mír. A já si myslím, že i e, to, co e, řekla Rada komise, s tím lze e, souhlasit. Je třeba pomáhat dialogu a i je třeba pomoci humanitárním účelům a vyvíjet větší úsilí v rámci mezinárodního hnutí. Paní kolegyně Morgantiny má v tomto pravdu, že vlastně toto se netýká pouze Gázy, ale vlastně celého palestinského území. Mám dojem, že paní komisařka Ferrero-Waldner eh, vede velkou diplomatickou aktivitu, le, a že se eh, snažila mm, i tedy o takový přístup, se kterým já souhlasím, protože my se snažíme již po řadu let o řešení v podobě dvou států. To musíme neustále opakovat a musíme i neustále opakovat, že je třeba eh, aplikovat mezinárodní právo a že neexistuje žádné mm, vojenské řešení, jak řekl kolega Schulz a další. K tomu musím říci, že bez pochyby Mm, e, samozřejmě e, mm, v tom problém není s tím se souhlasit. A zde Evropa má nástroje, aby e, podporovala diplomatické úsilí. Děkuji. Děkuji. Pan kolega se jistě potěšil, že jste ho zmínil v souvislosti se svatým otcem. Nyní Elmar Brok na dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, pane předsedo rady, ano, já mám také rád pana Šulce. Já bych vám rád popsal svou výchozí situaci. Máme Hamas, který není pro řešení dvou států, který popírá existenci státu Izrael a brutálně se dostal pomocí pučů k válce mířící raketami na civilisty a využívá civilisty jako ochranné štíty, stejně tak jako školy. Uh, jak je možné eh, reagovat přiměřeně, když člověk chce chránit své vlastní eh, občany. Myslím si, že proto pojem eh, nějakého číselného srovnání a přiměřenosti prostě nereálný. Nelze ho používat v této situaci. Ve válce se musí definovat, že neexistuje žádná přiměřenost. Každá válka a každý mrtvý je vlastně příliš. To je rozumné východisko. Proto bychom tady neměli dělat takovéto jednosměrné při přiřazování viny, ale měli bychom se snažit dospět k příměří eh, všemi možnými prostředky. Domnívám se, že pan předseda Rady Schwarzenberg se svou delegací a paní komisařka Ferrero-Waldnerová E, jakož e, i jiné národní delegace tady učinili více než kdo jiný. Neviděl jsem Američany, neviděl jsem OSN, neviděl jsem žádné jiné členy kvartetu a já bych chtěl za to poděkovat. E, musíme vidět, že tento přímě, toto příměří musí mít dvě věci. Konec izraelských útoků, ale také zároveň aby se prostě zamezilo dávat do rukou Hamásu rakety pocházející z Iránu a z Koreji. E, toto musí být naprosto jasné, protože musí být naprosto zabezpečeno nejenom konec střílení, ale na základě dohod pro za zapojení kvartetu a Ligy arabských národů e, skutečně zakázat dodávání raket tak, aby už nebylo možné střílet rakety. A konečně se musí dospět také Eh, ke konci izraelského útoku. A dámy a pánové, dovolte, abych vám ještě řekl závěrečnou poznámku. Je to jenom malý krůček. Když Izrael do budoucnosti bude mít dočinění, chce mít sročení s umírněnými palestinci, a to znamená jedině řešení dvou států, tak se skutečně konečně musí dospět k tomu, aby umírnění palestinci a pan prezident Abbas měli úspěch aby mohli úspěch představit svým vlastním obyvatelům. A to znamená, eh, abychom je také podpořili, protože jinak eh, zvítězí radikálové a tady musíme vlastně poč- začnout, začít znova v naší politice vůči Palestině. Děkuji mnohokrát. Tak eh, poněkud nepřiměřeně jste využil váš řečnický čas, takže další řečnice. Děkuji. Vzhledem ehm, k této tragedii všechna slova nejsou adekvátní, protože zde eh, eh, byly zabity stovky lidí, žen, dětí a vlastně my eh, to dáváme na stejnou úroveň, úroveň jako je ten terorismus, se kterým se bojuje. A ti, kteří znají gazu a ti, kteří aspoň viděli gazu na mapě, tak vidí, že mm, zde mm, žádná vojenská operace nemůže proběhnout bez masakru civilistů dnes hm, tedy Izrael je bezpečnější po té, co hm, vzbudil takové zoufalství a toto všechno způsobil. A hm, Mm, eh, dnes eh, o to více bychom měli se snažit o skoncování tohoto slepého násilí. Proto my jsme i eh, mm, podpořili aplikaci rezoluce OSN a je třeba apelovat na dotčené strany, aby ji respektovali a Evropa by měla se snažit toto umožnit. Riziko je v tom, že tento masakr a mm, eh, vůbec nevymítí Hamas mm, a pane Broku, ale eh, vlastně spíše oslabí palestinskou samozprávu a vlastně v palestinském světě mm, všichni vsadili na vyjednávání s Izraelem a skutečně upřímně Eh, k čemu to konkrétně všechno vedlo, k ničemu. To je odpověď, kterou musíme dát, pokud skutečně chceme eh, eh, začít bojovat efektivně s násilím a s nenávistí. Děkuji mnohokrát, Paskalina Napoletano, i za to, že jste ani nevyčerpal vaše řečnickou dobu. Maria Desanes, dvě minuty. Pane předsedo, Všichni neseme svou část odpovědnosti za to, co se dnes odehrává na Blízkém východě. My, Evropa a my jako mezinárodní společenství. Nechali jsme se situace zhoršit do takové míry, že byla ohrožena samotná bezpečnost Izraele. A stejně tak jsme eh, situace nechali být taková, jaká je v situaci blokády Gazy. Víme, že dnes v důsledku toho došlo ke smrti 900 civilistů, Eh, mnoho lidí muselo být evakuováno, máme tady deset, desítky tisíc uprchlíků, kteří nemají kam jít a humanitární situace se čím dál tím více zhoršuje. Víme, že velká část populace Gazy nemá vodu, elektřinu a potraviny a trvá to už eh, prakticky tři týdny. A během této doby se palestinci snaží eh, přežít. Je potřeba, aby to konečně přestalo a okamžitě. Naší zodpovědnosti nás Evropanů, je snažit se eh, dbát o bezpečnost osob. Měli bychom tlačit na obě strany tohoto konfliktu, aby konečně přijali zahájení jednání. A je to záležitost dní nebo hodin, než začne pozemní operace v samotném Gaza City je potřeba zaručit obyvatelům Gazy eh, přežití eh, v míru. Je potřeba kontrolovat eh, hranice a odstranit blokádu. A aby mohli dospět k této dohodě, tak je potřeba, aby se do celé věže, kromě Evropy, vložily také Spojené státy a státy Arabské ligy. A všichni musíme hovořit jedním hlasem. A ještě mi dovolte říct jednu věc předtím, než skončím. Nejde tady o, jak, o to, jak vyhrát válku, ale o to, jak vyhrát mír. Děkuji mnohokrát, Roberta Angelini, minuta. Eh, molto apprezzato. Eh, skutečně eh, velice si vážím slov paní komisařky a i vašich slov, pane předsedo Peteringu, když jste od když jste odsoudili Hamas, který nese velkou odpovědnost a kdy velice eh, Eh, jasně, ale jste i řekli, že ta izraelská reakce je neúměrná. Eh, situ, eh, situace ale zůstává stejná a mm, trpí především civilní obyvatelstvo, mm, ženy, děti, kteří potřebují humanitární pomoc a bez jakéhokoliv pokrytectví, tedy bychom měli jasně vyslat naše požadavky. Když naše děti slavily Vánoce, tak tam se umíralo v Káze 200, 300 a kolik Izraelců zemřelo? Mezinárodní společnost společenství by mělo dělat více. Ano, já si myslím, že mělo dělat více. E, musíme pocítit celou váhu naší odpovědnosti. Nestačí jenom rozdávat různé soudy o Hamasu, o Izraeli, o tom, kdo nese prvotní odpovědnost, kdo nese větší vinu. Ne, zde je naléhavá e, situace, která přetrvává. Já si myslím, že je nedostatečné to naše úsilí, abychom měli jasnou strategii vůči mírové politice. Dnes musíme velice jasně apelovat na příměří, ale to nestačí musíme stanovovat jasné podmínky, které budou doprovázet mírový proces a vývoj na Středním východě. I já bych chtěla připomenout slova papeže, který řekl, že je třeba mít konkrétní odpovědi a je třeba, aby na tomto území žili všichni důstojný, bezpečný život, tak jak i řekla kolega Morgantini. Pane předsedo, nedůvěra, násilí, nenávist, to je zdroj chudoby a je třeba s tím bojovat. Um o 100% jste překročil váš řečnický čas. A teď eh, Ellen Flotter na půl minuty. Kaze jsme byli svědky smrti, ale také jsme byli svědky toho, že lidé chtějí přežít a to je potřeba chránit, musíme chránit civilní obyvatelstva. To je nezbytně naléhavé nic to nemůže omluvit, pokud neuděláme všechno pro to, abychom chránili tyto obyvatele. A já bych vás chtěla poprosit, pane zástupce rady, jestli máte pocit, že bylo skutečně uděláno všechno proto, abyste od izraelských úřadů dosáhl zastavení vojenských akcí, které jsou naprosto nepřiměřené. Myslím si, že ne když na ambasádách už eh, probíhaly nebo bylo slyšet zvěsti o nadcházejícím vojenském útoku, tak rada se rozhodla eh, nezasáhnout. A to byl tragický omyl. Když eh, OSN žádalo o podání žaloby k Mezinárodnímu trestnímu dvoru za tento útok, tak také rada nic neudělala. Mám už toho dost, když neděláme maximum úsilí a myslím si, že to je slepá ulička vaší politiky, která potom vede k humanitární krizi. A to všechno vede k obrovským škodám a je to také známkou našeho selhání. Myslím, že pokud nastane porušení mezinárodního práva, tak je potřeba udělat všechno pro to, abychom chránili lidská práva. Dnes Eh, hovoříme o tom, jak účinně tlačit na obě strany, ale já si neumím představit, jaká situace se konečně povede k tomu, abychom zasáhli. Pokud všechno bude business as usual, a pokud to nezmění nějak naše vztahy s Izraelem, tak eh, teď po tisíci mrtvých eh, v Gaze Eh, tím úplně pohřbíte celý budoucí evropský projekt a článek 11 nadcházející smlouvy. Přece jenom bych vás požádal, abyste dodržovali řečnickou dobu. Pan Triamfilides, prosím. Po návratu z Gazy, kde jsem viděl masakr převážně civilního obyvatelstva, mám potřebu vyslovit svou solidaritu s palestinským lidem, kteří již 17 dní jsou konfrontováni s obrovskou válečnou mašinerií Izraele, která naprosto jasně porušuje mezinárodní právo. Chtěl bych také vyjádřit eh, podporu mírovým jednotkám v Izraeli, mírovým silám v Izraeli, které by měly se zasadit u ukončení této války. Myslím, že z Gazy máme nyní největší vězení na světě. Je tak postavení ostudné zdi kolem západního břehu a rozšiřování osad vedlo k prakticky rozparcelování palestinského území, eh, na které teď ještě útočí eh, Izraelce. Raketové útoky proti Jižnímu Izraeli, a já chci zdůraznit, jsem samozřejmě proti jakýmkoliv útokům z jakékoliv strany na civilní obyvatelstvo, slouží pouze jako záminka. Ukončení příměří a nadcházející volby v Izraeli eh, vedly k eskalaci násilí. Rada bezpečnosti přijala usnesení, Izrael je stát, ne organizace a je také členem Spojených národů a má tedy zodpovědnost vůči mezinárodnímu společenství a musí dodržet tato, tyto usnesení, které byly přijaty eh, Spojenými národy. Musí respektovat mezinárodní právo, nemůže být beztrestný i nadále a je potřeba tedy zahájit eh, mezinárodní nezávislé vyšetřování. Mezinárodní společenství požaduje okamžité příjmení, stažení vojenských jednotek, přístup humanitárních pracovníků, svobodu pohybu pro eh, obyvatelstvo a mm, agentura OSN pro uprchlíky by měla mít možnost provádět svou činnost je potřeba ukázat na politické úrovni rozhodnost. Měli bychom využít asociační dohody, měli bychom přestat prohlubovat náš zájemný vztah s Izraelem, měli bychom zastavit export zbraní do Izraele. To je jediný způsob, jak ukončit tento konflikt. Měli bychom požadovat návrat k dodržování eh, mezinárodního práva, což znamená ukončení 42-leté okupace palestinských území. Měli bychom se zasadit o vznik palestinského státu a to může vést k bezpečné budoucnosti pro palestinské a izraelské děti. Je potřeba zachránit budoucí generaci a proto potřebujeme okamžitě zastavit válku. Děkuji mnohokrát. Patrik Lu, jedna minuta. Ne, přece to. již David porazil Koliáše, aby eh, zjistil, eh, komu je tato země zaslíbená. A vlastně teď na tomto území to pokračuje, i když tam spočívají pilíře naší civilizace. A já eh, si myslím, že je nezbytné a legitimní zajistit bezpečnost a uznání státu Izrael. A proto jediné řešení je možné a jde o to zajistit vznik palestinského státu, který bude skutečně suverénním státem. Zde i jako jinde ta Eh, multikulturnost má své limity. Tady musí být dva státy. Eh, I když e, evropská pomoc je efektivní, tak eh, musí se zaměřit na jeden cíl především, a to je, aby rostl právní stát v Palestině, kde bude panovat právo. Je nezbytné, aby na tomto území extremisti ze všech možných proudů byli vyloučeni, protože vždycky trpí ti umírnění. A zde tato, um, um, op, tento, uh, tato naše operace není ani eh, vojenská, ale eh, humanitární. Je třeba tedy se do ní pustit. Pan Elistr, pane předsedo, propaganda, terorismu, to je něco, co je třeba zavrhnout. Já to znám ze Severního Irska. A když tady slyším, jak Hamas eh, hovoří o nutnosti odvety, a e, že bude neustále odstřelovat nevinné Izraelce, no tak e, to je strašné podle mě, protože já vím velice dobře, že Hamas, stejně jako Ira u nás v mé zemi, že to jsou právě mistři e, všech různých, různých niancí terorismu a jeho propagandy. Takže zde Izrael akceptoval řešení v podobě dvou států a vlastně Hamas vůbec ani neusnal právo Izraele na existenci. A mm, mm, i neustále provádí teroristické útoky na Izrael. A Izrael, když teď se začal bránit, tak oni eh, křičí, že jsou oběti. Ne, to jsou pachatele. A mm, proto říkám, je třeba zastavit bombardování Izraele. Bory Kraca, Cakaropolo na dvě minuty. Pan, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Myslím, že všichni se shodnou na tom, že situace v Gaze je tragická a že humanitární situace se vyžaduje eh, okamžitou pomoc. A já děkuji komisi za úsilí, které v tomto smyslu vyvinula, jakož i předsedovi rady za iniciativu a za snahu koordinovat to, co se provádí na mezinárodní úrovni. Vím, že to je velmi citlivá a komplikovaná záležitost. Myslím, že zoufale potřebujeme příměří, eh, na kterém se dohodnou obě strany. Musíme zajistit také to, aby humanitární pomoc mohla být doručována do Gazy a aby bylo možné se volně pohybovat v Gaze. Kromě toho je také důležité, aby příměří bylo dodržováno oběma stranami a bylo okamžitě zahájeno. Slyšeli jsme od předsedy rady a od paní komisařky, že podporují náš cíl, což je trvalý mír a vytvoření dvou států, tedy životaschopného palestinského státu, který bude souhlasit s existencí Izraele. To není nic nového. Nacházíme se ve bludném kruhu násilí, který nepostihuje jenom Palestince a Izraelce, ale také všechny ostatní státy v tomto regionu. A všechno to hrozí, ohrožuje regionální mír. Měli bychom dělat všechno proto, aby byly činěny odvážnější a dalekosáhlejší kroky, než které se činí v současnosti. Měli bychom velmi upřímně vést dialog a měli bychom být schopni také sebekritiky a měli bychom se snažit řešit chyby, napravovat chyby, které podkopaly důvěru mezi těmito dvěma národy a snažit se posílit dialog se všemi palestinci a snažit se jim vysvětlit, jak důležité jsou lidské životy a lidská práva. Děkuji mnohokrát, Hane Svoboda, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, poté, co pan premiér Topolánek učinil několik žertovných poznámek, mohu říci, že rakouský poslanec mám radost z toho, že, jak komise, že také komise je zastoupena rakouskou komisařkou a také české předsednictví rakouským občanem. Eh, milé kolegyně, milí kolegové, Eh, když eh, jsem byl v delegaci Martina Šulce v Izraeli, eh, tehdejší místo předseda říkal, nevměšujte se, to bude všechno dobře fungovat. A jiné, jako bývalý ministr zahraničí Josef Belín řekl, to povede do chaosu. A tak to také bylo, tak to také je. Prostě stahování bez toho, eh, aby měl člověk odpovídajícího partnera k vyjednávání, nemá smysl. A myslím si, že bychom měli dávat skutečně dobrý pozor, eh, abychom i těm umírněnějším zástupcům Hamásu nebo mm, eh, jiným prostě neodmítali rozhovor. Myslím si, že my jsme naším post postojem spolu pomohli k tomu, eh, že tam vlastně došlo k rozporu vlády. Vím, že někteří chtěli hovořit a nesměli hovořit, ale musíme hovořit. Já nemám rád Hamas. Za prvé, protože je to teroristická organizace a za druhé proto, že zastává fundamentalistické názory. Ale tady nejde o sympatie či nesympatie, jedná se o řešení a proto musíme opět se navrátit k dialogu tak, jak na to upozornili již naši mm, předřečníci. Musí existovat také možnost, aby lidé v Gaze měli alespoň polodůstojný život. Proč volí Hamas? protože v nich vidí jedinou šanci na přežití. A to je třeba změnit. Musíme těmto lidem dát nějakou ekonomický základ k životu, zrušit bojkot. To je jediná nutn, jediný nutný předpoklad. A já poslední poznámka. Můj eh, ceněný kolega Elmar Brok si mínil, eh, zmínil, že zásada přiměřenosti neplatí, ale platí. V mezinárodním právu platí právo přiměřenosti a kdo je proti němu, kdo ho porušuje, porušuje také jiná práva a to my nemůžeme akceptovat v této sněmovně. Děkuji mnohokrát a nyní Chris Davis na dvě minuty. Já jsem před třemi dny byl ještě v Gáze. Nikdy jsem neviděl obrázky pětiletých izraelských dětí, na které někdo míří puškami. Je to srdcerivné. Otázka je, proč eh, dělat výjimky pro Izrael, které neděláme pro nikoho jiného, ale myslím, že bychom se měli uvědomit, jak moc Izrael eh, utrpěl, nebo lidé v Izraeli trpěli během 20. století, ale dnes jsou to právě tito lidé, kteří z Gazy udělali peklo. I během příměří tady docházelo k výbuchům bomb. 21. století sebou nese velmi účinné zbraně, bomby. Víme, že už zemřelo 300 žen a dětí roztrhaných do, doslova na kusy. To není přiměřená reakce civilizovaného státu. Je to zlo. Ano, rakety Hamasu také musí přestat. Já jsem to sám říkal představitelům Hamasu v Gaze, ale myslím, že nemá cenu eh, poslouchat izraelské představitele, kteří říkají, že musí s touto situací něco dělat. Víme, že eh, Hamas eh, je považován za teroristickou organizaci, ale já si myslím, že palestinci se zase myslí, že Olmert, Livny a další jsou teroristé. Nikdy v minulosti Evropská unie nepodložila svou kritiku, tedy zacházení Izraelců s Palestinci, jakýmikoliv konkrétními kroky. V podstatě jsme schválili postup Izraele a dali jsme mu volnou ruku. Ignorovali jsme tím lekce historie. Není možné vytvořit mír bez toho, abychom vedli hovory s nepříteli. Je potřeba hovořit s volenými zástupci palestinského lidu. A teď se hovoří o posílení našeho vztahu s Izraelem a asociační dohodě, což znamená v podstatě jenom Izrael odměnit. Ti, kteří chtějí mír na Blízkém východě, ti, kteří chtějí spravedlnost na no obou stranách, si musí uvědomit, že je čas se to ještě jednou pořádně rozmyslet. Děkuji. Se on nenachtajn, jedna minuta. Pane předsedo, válka, která probíhá v pásmu Gaza, je skandální, je hrůzná. Všichni vědí, že na Střední východě nikdy neuspěje vojenské řešení, protože eh, politické řešení je jedinou cestou k usmíření a k míru v této oblasti. To znamená, okamžitě je třeba skoncovat s násilím. Já podporuji eh, eh, vytvoření udržitelného palestinského státu, ale ten musí mít vlastní ekonomiku a vlastní politický plán. Náš cíl jsou dva státy, které se budou vzájemně respektovat. Izrael samozřejmě má právo na obranu, ale e, zašel příliš daleko s těmito útoky, které jsou nemorální. Mezinárodní společenství je nemůže Eh, mm, odsouhlasit tento eh, mm, proces, mírový proces na Středním východě musí být okamžitě obnoven. Já doufám, že nově zvolený eh, prezident Spojených států Obama bude toto mít jako svoji prioritu a já mu přeji hodně úspěchu. Děkuji, David Hammerstein, minuta a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem také byl v Gase před několika dny a měli jsme velmi silný zážitek. Tež jsme byli v Egyptě. A vidím, že se nacházíme v momentě závěrečné epochy. Tady prostě končí Bushova epocha a poslední důsledky jsou obzvláště krvavé a bolestné. Nacházíme se v bodě změny vůči další politice na Blízkém východě a to je politika, která bude zahrnovat toho, co Obama říká, že bude také jednat s Iránem. Ano, Obama bude hovořit s Iránem a my budeme muset hovořit se všemi, včetně Hamásu na Blízkém východě. Jedná se o novou, novou politiku vůči Blízkému východu. Je třeba podmínit politiku spolupráce, politiku spolupráce, která musí se řídit minimálně podle našich hodnot pod, musí se řídit podle mezinárodního práva. Desítky dětí, které jsme viděli v Gaze, kteří nás prostě, eh, kteří nám sahali, sápali po našich rukávech, eh, Rovna, jsme viděli rovněž tak jako děti v Izraeli a to znamená, že musíme provozovat konkrétní akce, musíme jednat konkrétně, abychom dodali těm umírněným odvahu. Nejžalostnější je, že dnes Faya, Hamas, Mubara, Abdah, Eh, prostě eh, se navzájem obvinují, že jsou zráci arabského světa. Eh, když jsem jel taxíkem a zastavil jsem se, abych si dal kafe, tak jsme viděli pouze Khalid Mešal. A to je výsledek těch škod, ke kterých dochází. A nebudeme mít mír na Izraeli ani bezpečnost a nic dobrého nás nečeká, jestliže skutečně nezastavíme tuto epochu katastrofy a té nenávisti na ulicích na Prahu Evropy. Děkuji. E, také vy jste přetáhl vaši e, dobu, e, kterou jste měl k dispozici a nyní pan Portas na minutu a půl. Mil é o número de hoje. Mil mortos de pedagogia negra. Perdoem a franqueza, quantas mais... Dnes stav mrtvých je tisíc po 17 dnech tohoto konfliktu. Kolik ještě životů bude ztraceno, aby Livny eh, a eh, další barak v Izraeli vyhráli volby. Měli bychom si vědomit, že i my na tom neseme svou část odpovědnosti. Rada se rozhodla posílit eh, diplomatické vztahy s Izraelem proti stanovisku tohoto parlamentu. V podstatě je to vyslovení podpory Izraeli. Hamas v Palestině vyhrál volby a to je potřeba respektovat. Nemůžeme ponechat, aby silnější strana mohla vnucovat svou vůli té slabší. Všichni vidíme, co se děje v ulicích našich měst. Lidé demonstrují a my si musíme vědomit, že mír závisí na ukončení okupace palestinských území. A těch měli bychom také nastolit svobodné vyjadřování. Co se teď děje v Gaze, to nám láme srdce, protože eh, tam dochází k eh, kontinuální eh, deva, devastaci. Já stoprocentně souhlasím, že Izraelci mají právo žít v míru bez hrozby raket, ale co se teď podniká v Gaze, to je, je vraždění, to není spravedlnost a na to nejsou žádné dobré důvody. Je to ale i hanebné, eh, že vlastně toto provádí jeden z našich partnerů. V roce 2007 eh, my jsme tedy poskytli velkou pomoc jako Evropa a vzhledem k této velké částce jsme přispěli izraelské ekonomice a tudíž jsme na sebe vzali velkou odpovědnost, protože vlastně teď ty peníze přispěly k zabíjení žen a dětí a e, tak vlastně i krev z gazy ulpívá na našich rukách. Já bych apelovala na všechny orgány EU, aby uvalili obchodní sankce a aby ty zůstaly v platnosti, než nastane příměří, aby se zastavilo to, to e, vraždění. Tokia Zaifi, dvě minuty. Tokia Zaifi na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě Opakuji, že to jsou zbraně, které se dostaly ke slovu na Blízkém východě. A opakuji, že hlavními obětmi jsou ženy a děti. Víme, že jich bylo zabito a zraněno mnoho. Opakuje se znovu historie ve všech svých hrůzách, a to u brány Evropy. Potřeba říci, že přes vyvinuté iniciativy Evropa není účinná při řešení tohoto konfliktu, která přitom spadá do naší zóny bezprostředního vlivu. Je to nesrozumitelné pro velkou většinu naší veřejnosti, která odmítá tuto nemohoucnost. Paní komisařko, měli bychom velmi silně se chopit vedení a snažit se dosáhnout míru. Evropská unie by měla v tom hrát hlavní roli, jakože parlamentní zhromáždění pro středomoří. A Evropský parlament by měl také výslovně podpořit návrh na ukončení boju, na příměří a na kontrolu hranic mezi Gazou a Egyptem. A také eh, to spočívá v odstranění blokády Gazy. Stejně tak bychom měli požadovat okamžitou aplikaci usnesení OSN a po této první etapě bychom měli jít ještě dál. Měli bychom navrhnout rozmístění mírových jednotek, nenutně multinárodních, ale možná složených eh, z evropských a středomorských států. A touto politikou bychom měli potvrdit, že nám ne o dosažení celoevropského míru který tak požadují lidé žijící v oblasti Středomoří. Chtěla bych vás dnes také upozornit na bezprecedentní situaci. S tímto konfliktem na Blízkém východě se čím dál tím více blížíme k zóně vysokého rizika, což je konfrontace mezi civilizacemi. Již od zrození tohoto izraelsko-palestinského konfliktu vždycky se mobilizovalo veřejné mínění v arabských státech a dnes to jsou také muslimové, kteří nežijí jenom v arabských státech a myslím, že to radikalizuje dále tento konflikt. Evropa má svou historickou zodpovědnost a měla by posílit dialog mezi civilizacemi. Děkuji mnohokrát, Veronik se na dvě minuty a prosím vás, dodržujte řečnickou dobu. Jinak se dostaneme skutečně do velkého zpoždění. Pane předsedo, já e, už mnohokrát jsem zde v parlamentu hovořila právě proto, abychom využili jakoukoliv mírovou příležitost, abychom vedli dialog s Hamasem. I přesto všechno, i poněvadž vyhrál volby, ale já se k tomuto tématu již nechci vracet. Já jsem zdrcena e, smutkem a hněvem. Já dnes zde nechci ale podlehnout emocím v očích eh, mám tento masakr. A když vidím tu válku kolem mě a eh, když zde vidím tu vlnu nenávisti, ale i antisemitismu, který začíná eh, propukat na našich ulicích, tak já jenom k tomu řeknu toto. Evropa se musí vrátit ke svým základům. A pro mě je to věc evidentní, ale někdy je dobré si to připomenout. Za prvé, život jednoho palestince má stejnou hodnotu jako život Izraelce. A nejenom jeho život, ale i jeho budoucnost, jeho svoboda. Za druhé, mezinárodní právo musí být respektováno. A mezinárodní právo, samozřejmě to okamžité příměří, ale jsou to všechny rezoluce OSN, eh, ženevské úmluvy, dnes tento region se stal regionem bezpráví, kde všechno je dovoleno a kde obyvatelstvo se stalo rukojmím. Za třetí, spravedlnost pro všechny. To znamená, všichni musí být pohnáni před soudy bez ohledu na jejich původ, odkud pochází, protože nikdy nebude existovat žádná bezpečnost bez míru, ani mír bez spravedlnosti a tato nějaká přechodná justice, spravedlnost, to existuje, proto je. A pokud ale nenávist tam nadále bude vládnout, a to jsme vlastně zažili v posledních dnech, je zde velký potenciál. Ten potenciál nenávisti je nebezpečnější než bomby. A no, i e, samozřejmě Evropská unie musí aplikovat e, smlouvu pro partnerství, včetně paragrafu 2, asociační dohody, respektovat lidská práva a tady nejsou žádné výjimky na to a Izrael není výjimkou v tomto. Také nese svoji odpovědnost jakožto stát a e, samozřejmě je to stát, takže nemůže být na stejné úrovni jako Hamas, nemohou mu věci procházet. E, my e, jsme viděli v Gaze obyvatele jako rukojmí a e, stovky, tisíc dětí, jejich osud je v našich rukách také a my jsme e, Mhm, Evropané, proto me tak snadno mohli tam jet a odjet z Gazy, ale oni nemohou, ani tam nemohou jezdit eh, sanitky pro zraněné. Evropa již by nebyla Evropou a žádný občan již by nebyl evropským občanem, pokud bychom zapomněli na naše základy. Děkuji, Frederike Ries. Na dvě minuty, prosím, dodržte řečnickou dobu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já bych eh, chtěla eh, eh, začít tím, že bych se chtěla připojit k tomu, co říkal eh, Daniel Cohn-Bendit, že to je všechno velká tragédie, že všechny ty obrazy utrpení, které nepřestávají se opěvat na našich obrazovkách, už tři týdny jsou nesnesitelné. Chtěla jsem říci, že toto jsou obrazy války a krize. A víme, že podobná situace také v Zimbabwe, v Kongu, v Čečensku. Všechny tyto hrůzy, které se odehrávají na různých eh, místech světa, jsou přitom zastírány jakousi, jakýmsi závojem mlčenlivosti. A chtěla bych také eh, zdůraznit eh, své znechucení nad tímto hm, nerovnoměrným, nerovnoměrnou pozorností, která se věnuje různým místům světa. Jak tady bylo řečeno mou kolegyni, neexistuje žádný rozdíl mezi životem mužů, žen, dětí nebo jednoho příslušníka jednoho národa nebo druhého. Co tedy udělat, aby naše dnešní rozprava byla taková sterilní a zbytečná, jako tomu je obvykle, eh, když kdy si jedni připomínají eh, své historické, historické viny. Vím, že vystupuji poměrně pozdě v této rozpravě, už tady bylo mnoho argumentů řečeno, všichni upozorňovali na rozsah této krize, na této odvatná opatření, ale my jsme si uvědomit, že eh, také naše vlády by jednaly v zájmu vlastní bezpečnosti a požadovali podobnou reakci od našich vlád v takové situace. Víme, že je potřeba se snažit vyjednávat, snažit se o doručení humanitární pomoci, zabranění stavby tunelu, ale hlavní naší, náš, hlavní náš úkol je přemýšlet o budoucnosti. Víme, že celý tento proces byl již mnohokrát vyjednáván pana polisu na jiných místech, ale je potřeba na tom dále trvat a je potřeba, aby všechny strany se vzdali násilí a tím se vracím k tomu, co říká pan Schulz, který už tady ale bohužel není. A který, nehlavní otázka není, jestli budeme hovořit sama sem, ale za jakých podmínek. E, většina mých kolegů, pane předsedo, hovořila o 50 sekund déle, než měli. Ale víme, že e, v 90. letech e, byl Arafat v podobném postavení a to usmíření mezi Palestince mezi Palestinci je nesmírně důležité a proto si myslím, že naším úkolem, aby všichni tyto protagonisté, Palestinci, Izraele, ale také Jordánští a Egyptští, by měli přistoupit eh, k této dohodě o míru. Děkuji mnohokrát. Eh, když jeden dává příklad překročením času, neměli by následovat i další. A nyní paní poslankyně Oka na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V neděli 11. ledna jsme navštívili město Rafa v Gaze které je kompletně zablokované. Eh, to znamená, civilní obyvatelstvo nemá vůbec šanci nějakým způsobem uniknout před bombami z Izraele. Kdybychom bývali neviděli na vlastní oči, není možné si představit, jak strašlivě trpí tamní obyvatelstvo a jak nezbytně nutné je co nejrychleji dospět k mírovému řešení. My všichni jsme byli lidsky nesmírně zasaženi nezměrným utrpením palestinského lidu a zničením. Proto vyžaduji znovu a, znovu a naléhavě, aby se zastavily okamžitě izraelské útoky. Ostřelování Izraele ze strany Hamasu musí být také okamžitě zastaveno, rovněž tak jako pašování zbraní. Eh, hranice se musí otevřít proto, aby již eh, připravená pomoc se mohla dostat do země a pomoci se zásobování místního obyvatelstva na hranicích jsme viděli, že lékaři stáli připraveni na to, aby se dostali do pásma Gaza, aby tam mohli pomáhat, ale poté, co byly hranice zavřeny, jim to nebylo umožněno a proto žádám ještě jednou, otevřeme hranice, aby se pomoc dostala co možná nejrychleji na místo, kde je potřeba. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vladimír Železný na minutu, prosím vážený pane předsedo komu se nesevře srdce když vidí zabité děti raketou? pocit je to strašný ale neměl by opravňovat pokrytectví. která z evropských zemí by projevila tolik zdrženlivosti jako izrael a po několik let si nechala líbit útok více než sedmi tisíc raket které v každé chvíli ohrožovaly životy více než jednoho milionu civilistů? ale obyvatelé gazy nejsou jen nevinné oběti oni nadšeně vědomě svobodně a demokraticky zvolili hamás a jeho chartu a pod slovem osvobození nemínili osvobození již svobodné gazy ale osvobození tel avivu a haify od židů destrukci státu izrael. volí li někdo zločince pak s nimi musí logicky sdílet osud zejména když se ti zločinci skrývají za sukně žen a dětí e, jako za rukojmí pokud odpalují rakety ze škol a mešity proměňují na obrovská skladiště zbraní. vzpomínám na bombardování drážďan které srovnaly britské letouny v roce one thousand nine hundred and forty four se zemí a zabily přitom ninety two tisíc civilistů převážně žen a dětí. nikdo se pokrytecky nepohoršoval. němci si svobodně zvolili hitlera a sdíleli s ním jeho osud. také Gazané věděli koho volí a proč je volí naopak v rukou hamásu skončila významná část prostředků které z eu do gazy proudí asi proto aby se gazané mohli s plným žaludkem a dobrým zajištěním z eu plně věnovat hloubení tunelů pro pašování stále smrtelnějších zbraní proti izraelským civilistům. velmi proporční. pane předsedo Existují dva důležité aspekty, které charakterizují naši dnešní rozpravu. Za prvé, že převážná většina ve sněmovně eh, žádá okamžité příměří a za druhé, že mm, převážná většina podporuje, aby všechny strany skutečně oznali existenci státu Izraele. To je důležitým výchozím bodem pro EU, ale je to zároveň taky důležité pro tragédii, na kterou hledíme. Samozřejmě každý ztracený život je tragédie, nezávisle na tom, na které straně hranic k němu dojde. A e, tato tragédie nebude e, Eh, umenšena, když ti, kteří umyslně zabijí civilisti, eh, budou mít úspěch a budou se dostávat dále do nitra země a zabíjet civilisty. Je také tragédií, eh, že tím se oddaluje mírové řešení a konstituování palestinského státu. Je to také tragédie pro mezinárodní společenství, že vůbec bylo umožněno na základě eh, pašování zbraní a zbrojení umožnit toto rozstřelování raketami. A pro nás je důležité uvědomit si, že to není žádná tragédie, která by vznikla na základě konfliktu pouze mezi Židy a Palestinci. A já se skutečně vehementně bráním proti tomu, aby se tady demonizoval jakýkoliv národ. Když jsem tady poslouchal jednoho kolegy, například, který chtěl poukázat vinu pouze jednomu národu, to bych tedy skutečně se domnívala, že to nepatří do parlamentu, to nepatří do sněmovny. Toto, co zažíváme, není konflikt mezi eh, palestinci a židy. Toto je konflikt mezi extremisty a umírněnými. Musíme přece naprosto jednoznačně říci, že to, co pohání vpřed nenávist, musíme to pojmenovat. Musíme říci lidem, nic nedosáhnete, budete-li jenom rozšiřovat a podněcovat mě. Pak budou mít umírněnější síly větší bezpečí a lepší základ pro dosažení příměří. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a nyní Marek Šivěc na minutu a půl. Chci odněšit do těch, kteří na té sáli zaprezentovali. Já bych chtěl zde se obrátit na ty, kteří zde eh, pracovali s termíny eh, pokrytectví, ale je třeba se na ten konflikt podívat jako na asymetrický konflikt. Eh, po tři roky eh, Eh, mm, Izrael byl bombardován a nikdo za to nebyl kritizován. A dnes my odsuzujeme Izrael, no to se snadno dělá, eh, poněvadž Izrael je členem OSN a poněvadž má vládu, má příslušné orgány a je koho kritizovat. Na druhé straně ale máte teroristickou organizaci a ani vlastně nevíme, kdo jsou. A Oni řídí životy nevinných lidí, za které se schovávají. A potom i další asymetrický prvek. My zde počítáme oběti mezi palestinci, ale my nemáme pod kontrolou ani mm, ta čísla, ty statistiky, kolik Izraelců žije ve strachu a pod neustálou hrozbou skutečně to asymetrický pohled. Je eh, eh, snadné toto všechno říkat, ale jak teď jednat? Asi bez mezinárodní přítomnosti nikdy ten konflikt se nevyřeší. Já bych zde chtěl hovořit na adresu těch, kteří eh, protestují a říkají, že Izrael se chová disproporčně. Vy byste chtěli snad, aby teroristická organizace eh, na vás, nebo tedy eh, z Gazy, eh, vysílala a bombardovala vás sedmi tisíci bombami, raketami. To je hm, konflikt, kde není respektováno žádné právo. To všichni si musíme uvědomit, jinak budeme chodit v kruzích a nepopíšeme řádně realitu. Když se na to podíváte v televizi, Eh, a sedíte si doma v pohovce, tak asi to není ta správná pozice. Jak... Milé kolegyně, milí kolegové, musím skutečně trvat na tom, abyste eh, dodržovali řečenskou dobu. Já jsem s nikoho nepřerušil, ale pan ministr zahraničí nám dává více času k dispozici, než jsme vůbec mohli očekávat a on má čas, řeklo, bylo mi řečeno, maximálně do 16.20. Prosím pěkně, soustřeďte se na tu dobu, kterou máte k dispozici. Prosím, Filip Morio eh, bude jistě dobrým příkladem pourra s'installer à Gaza. Aby mohlo být dosaženo urovnání v Gaze, budeme vyžadovat podporu OSN a bude si to vyžadovat rozmístění mezinárodních jednotek. Poprvé v historii se zdá, že Izrael se směřuje s tím, eh, jak bez, jsou to bezvýchodností situace. Myslím, že bude potřeba hledat dohodu mezi stranami v konfliktu a přejme si všichni, aby to bylo co nejdříve. Myslím si, že takováto mise si bude vyžadovat naprostou nestranost. Myslím, že Evropská unie by tedy eh, měla být v dobrém postavení jednat. A proč ne, pane předsedo Peteringu, v rámci eh, eh, Unie pro středomoří, vzhledem k tomu, že američané jsou velmi často považováni za ty, kteří straní Izraeli. Pane předsedo rady, myslím, že bude potřeba, abychom se na takové jednání připravili co nejlépe. Děkuji. Děkuji mnohokrát i za dodržení řečnické doby. Si vyzalesky dvě minuty. Pane předsedo, kolegové, eh, mm, trvalý konflikt eh, samozřejmě ten se své Eh, ovoce v podobě nenávisti, neefektivosti eh, eh, mm, vlády práva. To je fakt. Je i neakceptovatelné, že islamisti a Hamas a další neuznávají stát Izrael. Ani nelze akceptovat tu neustálou hrozbu, která vysí nad izraelskými dětmi. Otázka je, zdali v tom začarovaném kruhu agrese stávající orgány Izraele jsou schopny se mm, ponaučit a eh, zdali jsou schopni eh, aplikovat svoji strategii vedoucí k dvou státům. Já vím, že to je těžké mít nějakého takového nepředvídatelného souseda, který eh, odpaluje rakety. A mm, ptám se, zdali mm, zde lze očekávat, že Hamas e, mm, si myslí snad, že e, vymítí stát Izrael tím, že ho bude bombardovat, no to je e, také milné. Takže pokud ale by pokud eh, nedošlo k vytvoření dvou států již v roce 48, tak mezinárodní společenství to musí udělat teď. Je třeba na sebe vzít odpovědnost a přijmout odvážnou strategii. Děkuji. Děkuji mnohokrát, zejména za to, že jste také dodržel řečnickou dobu. Beatrice patří minutu a půl. Není tady. V tom případě Jelko Kačí na minutu, prosím. Izraelská država je izraelské vojsky ukázala, da v gazi uničí. izrael přikázal své armádě zničit hamas pásmo gazy. vymícení hamasu vypadá tak že v gaze jsou usmrcováni palestinci a třetina z mrtvých jsou děti polovina ze zabitých jsou děti jsou ženy. nejsou to tedy členové hamasu. Eh, rozměr eh, vojenských operací je enormní a nepřiměřený. jak je možné dosáhnout příměří když navzájem navzájem oba dva subjekty dotčené se neuznávají musíme změnit tyto země z objektu násilí k subjektu vyjednávání pro dosažení příměří a v dalším sledu potom také odpovědné za dodržení míru. Izrael musí uznat Hamas a uvést dialog a naopak Hamas musí uznat Izrael. Jiná cesta neexistuje. Všechny tyto cesty jsou mnohem lepší než krvavá válka. Eh, krvavá válka musí být nahražena politickými vyjednávání. Ehmut Olmert se neustále snaží zlepšovat imič takovým způsobem, že nepřipouští příměří. Děkuji. A nyní paní Hybášková na dvě minuty. Předsedo, vážená paní komisařko, dovolte mi pogratulovat vám k výsledkům dosaženým vašimi společnými jednáními, jednáními trojky v Izraeli na rozdíl od tisku víme že to byla právě vaše mise která přivedla izraelskou stranu k debatě o otevření humanitárních koridorů a každodenním zastavení palby. myslím že je to vůbec poprvé co je evropa brána izraelskou stranou jako zásadní partner a české předsednictví jako důležitý reprezentant. Eh, přes ohromný tlak levice dojednal včera evropský parlament rezoluci která je docela výjimečná. i v takto vypjaté situaci je rezolucí vyváženou rezolucí pod kterou se může podepsat i pravice rezolucí která není jen pamflet či politické vítězství levice podařilo se nám aby nebylo položeno žádné byť pomyslné rovnítko mezi existující stát a teroristické hnutí. klíčový cíl uznání existence státu izrael zřeknutí se násilí a vstoupení do dohod oop ze strany hamásu zůstává zachován stejně jako požadavek na co nejrychlejší dosažení trvalého příměří. přesto jsme ale nepřinesli žádnou přidanou hodnotu tři vedoucí izraelští představitelé barak livni a olmert se v těchto okamžicích různí v tom za jakých podmínek za jakých garancí jsou ochotni zastavit palbu. jednoznačně klíč je v egyptě. klíč je ve způsobu záruky kontroly tunelů kontroly pašování která bude přijatelná pro egyptskou stranu. co dělá v těchto chvílích rada? jak postupuje při jednání s egyptskou stranou o technické misi mezinárodním monitoringu technické surveillance otevření EU-Rafah bam. co můžeme my poslanci kteří se dnes večer sejdeme s egyptským velvyslancem požadovat po egyptské straně či naopak čím můžeme jednáním s egyptem prospět? děkuji za vaši odpověď. Děkuji Pan Rouček na minutu. Herr Präsident. Dámy a pánové, bych vyzvat Radu i Komisi, aby zesílily tlak na obě strany konfliktu s cílem zastavit pokračujícímu násilí máme zde rezoluci rady bezpečnosti číslo one thousand eight hundred and sixty a je nutno dodržovat její ustanovení. je nutno přijmout záruky k zajištění dlouhodobého příměří a umožnit otevření humanitárního koridoru bylo zde opakovaně řečeno že neexistuje vojenské řešení izraelsko palestinského konfliktu. k trvalému míru vede cesta pouze přes politická jednání. zde je potřeba aby evropská unie ve spolupráci s novou vládou spojených států a ligou arabských států hrála mnohem výraznější politickou roli než tomu bylo doposud. dlouholetý konflikt je nutno ukončit politickou dohodou která bude vycházet z řešení založeného na vytvoření dvou států umožní izraelcům i palestincům žít spolu v míru v rámci bezpečných mezinárodně uznávaných hranic a bude usilovat o vybudování mírového systému regionální bezpečnosti na celém blízkém východě. děkuji. děkuji Johannes Kasulidis, dvě minuty. Diskutujeme tady o další humanitární tragédii v našem sousedství, v sousedství mé domovsk- mého domovského státu. Bohužel, palestinci ještě pořád nepřijali fakt, že rakety Kasam a sebevražedné útoky nikdy nepovedou k, k jejich osvobození od izraelské nadvlády. A Izrael si neuvědomuje, že takto rozsáhlá vojenská reakce jenom vede k další vlně sebevražedných účetníků a k další vlně raket Kasan, které budou vypuštěny při nejbližší, při nejbližší příležitosti. A co nevinní civilisté, ti, kteří nebojují, ženy a děti? O ty nikomu nejde. Nikdo nepláče nad těmito lidmi, kteří eh, byli zabity nebo traumatizováni útoky, ať už to jsou děti Izraele nebo děti Palestiny. My z pohodlí našich obývacích pokojů eh, jsme znechuceni těmito obrázky, ale jak to musí vypadat eh, na místě samotném? Co s tím můžeme dělat? Kromě toho, abychom jenom eh, tady hovořili o větším dílu viny jednoho nebo druhého. To nevinným civilistům nepomůže. Jak můžeme přejít od slovům k činům? Je na čase vyjednávat s oběma stranami snažit se tady eh, umístit mezinárodní jednotky. Měli bychom do Gazy vyslat policejní jednotky, kterých by se účastnily také arabské státy, které by měly školit policejní jednotky palestinské samozprávy. A by měli by tak využít eh, mandátu OSN. A měli bychom tady mít také vojenský sbor, který by zajistil konec ostřelování raketami a pašování zbraní tunely nemůžeme dovolit, aby eh, osud civilistů byl i nadále v rukou obou válčících stran. Děkuji, Julie Tokie, za na minutu. Un grande antifascista italiano. Eh, eh, takže Piero Gobetti, velký antifašista, říkal, že když pravda je pouze v rukách jedné straně, tak eh, je velice tendenční použít nějaké šalamonské řešení. A to platí pro gazu v těchto dnech. Já bych velice rád, aby náš parlament uměl se adekvátně vyjádřit a potvrdit nebo podpořit Izrael. Pokud to nebude dělat, tak to bude velice špatné i vůči evropskému mm, mínění veřejnému. Izrael nyní ale eh, vlastně bombarduje jedno ghetto a hm, zde hm, ti, kteří byli eh, dříve vyhlasováni, nyní jakoby vyhlazují. Eh, samozřejmě nikdo nepopírá, že Izrael má právo na vlastní bezpečnost eh, a obranu, ale dnes nikdo není vlastně schopen úplně ohrozit bezpečnost státu Izrael. Je třeba jenom se podívat na bilanci zraněných, na statistiky, které nám to říkají a hm, je třeba se Eh, podívat i na to, jak eh, se eh, chová Evropská unie vůči Izraeli a je třeba vytvořit palestinský stát a o tom přesvědčit Izrael. Stefano Capua, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat předsedovi rady, panu českému ministrovi zahraničí, za to, že dnes zde s námi tráví čas v parlamentu a e, vlastně vystupuje české předsednictví zde dnes velice silně. Já bych zde chtěl se přidat ke kolegyně Muscardini. Ten, kdo nezná realitu na místě samém, a tak e, e, by tam měl jet možná ve formě nějaké turistické cesty bohužel ani eh, asi eh, jde to velice eh, těžko jinak. Já sám to znám, když jsme tam byli jako pozorovatelé u voleb. A potom mm, člověk teprve pochopí stav věcí. My žijeme v západním světě, my nikdy jsme nebyli vystaveni podobnému problému a e, my to vidíme spíše jako takový fakt mezi dvěmi znepřátelenými stranami. Ve skutečnosti, já jsem byl několikrát v Palestině, několikrát v Izraeli, já tu situaci znám velice dobře a vím, že to není perfektní svět. Já si myslím ale, že zde ty příčiny jsou asi tři. Je to problém mezi teroristy a státem Izrael a potom mm, mm, je to ten fakt, že Hamas vlastně nezastupuje zastupuje palestinský lid jako takový a ne tedy celý palestinský lid, určitě ne. Já, eh, stejně jako další kolegové, já jsem mm, odsoudil mm, mm, to, že zde je tolik obětí dětí a žen, ale ty trpí i ze strany Hamasu eh, v Gáze a v Jordánsku já eh, bych chtěl poděkovat naší odvážné paní eh, komisařce a mm, popřát i mm, hodně úspěchu do tohoto úsilí. Je třeba mm, se snažit především posilit eh, pozici Abu Masena, pana prezidenta Palestiny. Já si myslím, že je třeba ale vždycky k tomu přistupovat jako, že to je i problém nás všech. Pane předsedo, veřejné mínění po nás požaduje, abychom udělali jednu věc a ukončili zabíjení palestinských lidí. Měli bychom odsoudit vypouštění raket, ale měli bychom také zabránit Izraelu, aby praktikoval státní terorismus v tak masivním měřítku. Měli bychom zajistit také dodržování mezinárodního práva ze strany Izraele. Je Eh, nesprávné, že používají bomby s bílým fosforem a další zakázané bomby, které zabíjejí nevinné ženy a děti. Kdyby se to stalo v Africe nebo v jiné části světa, tak bychom na to okamžitě reagovali. A Rada bezpečnosti eh, přijala usnesení, které je závazné, zatímco v případě Izraele my jenom hovoříme a nic neděláme. Měli bychom využít všech politických nástrojů, které máme k dispozici, včetně naší asociační dohody, abychom přesvědčili Izrael o tom, že musí zastavit toto nepřiměřené násilí páchané na palestincích a že musí eh, umožnit poskytnutí humanitární pomoci. Protože eh, Izrael má na svědomí tento konflikt, musí dojít k příměří, musí se otevřít eh, vstup do Gazy. Pane předsedo, paní komisařko, různé události v posledních dvou týdnech v Gaze to vyústilo v mezinárodní odsouzení Izraele a dnes Ehm, zde ehm, slyšíme řadu kritiky, ale vlastně eh, to je ehm, přesně to, co se dalo čekat. Irán dodával zbraně Hamasu léta a léta. Poskytovali i výcvik bojovníkům Hamasu, peníze a jejich cílem bylo vyprovokovat Izrael do pozemní války a ten krvavý výsledek je to, co vidíme v televizi, když vidíme zakrvácené děti, a to je nejlepší možný způsob, jak E, najímat další přívržence e, těchto islamistických hnutí namířených proti e, západu. Hlavním, kdo za to může, je režim z Teheránu. A ten tragický výsledek je přesně to, co Teherán si přál. A vlastně tím se i odpoutala pozornost od Iránu a mezinárodní pozornost nyní se zaměřila sem a mezinárodní společenství se tolik nezaměřuje na mm, jaderné zbraně v Iránu. A mm, o to jim právě jde, sjednotit islámský svět, mm, aby mohli prosazovat vlastní vizi eh, totalitního islámského bratrství, kde eh, budou potlačovat svobodu projevu a další svobody. A to eh, bylo něco, s čím jsme vůbec nebojovali, protože eh, Teherán, Irán podporuje eh, toto násilí, tyto agrese a i vlastně to nahrává Iránu, že může takto i bojovat proti vlastní opozici. To musí zase zastavit, pane předsedo. Richard Howard, minuta. Myslím, že většina parlamentu podpoří usnesení Rady bezpečnosti 1860 a to, že by se toto usnesení mělo co nejdříve implementovat. Jeden poslanec, eh, který byl v Gáze během blokády, již říkal, že eh, stažení a příměří není dostatečné. Samozřejmě chceme, aby teroristé přestali odpalovat rakety na Izrael, ale musí dojít příměří a ke konci blokády, tak aby palestinci mohli vést eh, nerušeně své životy Jde tady o dodržování mezinárodního humanitárního práva. Nevládní organizace poukazují na to, že ty tři hodiny denně příměří nestačí na to, aby bylo možné distribuovat pomoc. A je tady také otázka přiměřenosti. Je potřeba chránit děti. Eh, zabití sto, více než 130 dětí během tohoto konfliktu a několika tisíc zraněných dětí nemůže být použito jako, nebo nemůže být eh, použito jako argument pro sebeobranu. Dnes jsme také slyšeli, že eh, to prohloubení diplomatických vztahů s Izraelem musí být odloženo. Thank you, Michael Galler. Děkuji, Michal Galer, na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé potřebujeme okamžitě té zastavení palby trvalé příměří na obou stranách, v tom panuje konsensus naší sněmovně, ale poté jako EU a mezinárodní společenství eh, nemůžeme přenechat osud palestinců v pásmu Hamas pouze Hamasu a nebo Izraelcům, protože Hamas velice přesně ví, že eh, Izrael bude reagovat na trvalé ostřelování. A to jenom v, době, v dobách volební kampaně. Eh, průzkum veřejného mínění prokázal změnu eh, popularity Hamasu eh, ve prospěch Fatahu a proto zřejmě Hamas se snaží o tyto, eh, tyto akce a cynicky samozřejmě přiměje k tomu, že zase stoupne jeho popularita. Izrael na druhé straně takřka výlučně hledí na zájmy svých obyvatel. Mezinárodní kritika se proto týká obsahu objemu izraelských vojenských operací a také vlastně ohrožení ohrožení mnoha tisíců obětí. My jako Evropané nemůžeme připustit, Eh, aby docházelo dále k této válce, protože nesmíme také financovat infrastrukturu. Vidím, že jistě paní komisařka už má svůj návrh připraven a to nestačí. Eh, také nestačí, aby egyptiané dáva, abychom dávali pozor, zda prostě egyptiané dostatečně blokují tunely, kterými se pašují zbraně. Domnívám se, že celý kvartet na Blízkém východě se musí společně za silnější arabské přítomnosti budoucnosti snažit eh, mít, eh, angažovat se za mandát posílení míru pro blaho obyvatel v Izraeli, v Palestině, ale i v Egyptě paralelně s tím musí dále pokračovat vyjednávání. Jinak, jak se obávám, bude mít takové incidenty jako v pásmu Gama ve stále, Gaza, pardon, ve stále kratších obdobích a to si nezasloužili ani palestinci, ani eh, Izraelitě. Děkuji za dodržení času a nyní Miguel Angel Martinez Martinez na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Španělští socialisté z, eh, hledí na situaci v pásmu Gazy skutečně s bolestí, ale také s odhodláním bojovat za mír eh, prostě ty hororové scény zavražděných dětí a eh, zne, z, z, zavražděných žen je strašné v tom getu, ve které se přeměnilo pásmo Gazo. To je jakoby nová Guernica, ke které tam dochází bolest, solidarita s takovým počtem obětí, ale zároveň také stud nad neschopností našich států v Evropské unii a v mezinárodní společnosti. Za prvé pro zabránění toho, aby tomu dokázala, a za druhé, aby se pokračovalo v těchto agresích, které zažíváme. Je skutečně nezbytné už přestat jenom hovořit. Jsme naplněni studem, protože víme přesně, co se tam děje a nekonáme s nezbytností, která je vyžadována na pořadu dne. A proto oběti jsou četné a mnozí z nás se potom stávají vlastně komplicemi těchto zločinů, protože je samozřejmě nezbytné ponechat dveře otevřené naděje a proto Evropská unie musí trvat na dodržování rezoluce OSN 1860, ale je třeba skutečně dát na stůl, že to musí dodržovat obě strany stejně tak, jako naše usnesení, které eh, je třeba dodržet. Jistě, Hamas nese svou odpovědnost za to, že nenaslouchá nikomu. Děkuji mnohokrát a nyní pan Van Orde na dvě minuty. Uh, Pane předsedo, já bych nejprve chtěl vyslovit svou soustrast všem nevinným, ať už jsou Izraeli nebo v Gaze, kteří v důsledku eh, trvajícího konfliktu utrpěli. Eh, musíme si uvědomit, že eh, to by nemělo narušovat náš pohled na věci, se kterými jsme tady konfrontováni. V Gaze Hamas vytvořil jakési teroristické léno, netrpí tady žádnou opozici, eh, vraždí ty palestince, kteří se proti němu staví, eh, rozdělil palestinskou samozprávu, odmítá odsoudit teroristické útoky na izraelské cíle, odmítá právo Izraele na existenci, odmítá mírovou dohodu, která byla v minulosti vyjednána. Chtěl bych připomenout slova Hany, Hany Ašráviové před třemi lety, která řekla během palestinských eh, voleb. Ona předvídala um, prosazení sil temnoty, jak ona to nazvala. A neměli bychom být překvapeni že, tím, že Hamas vlastně eh, dal vzniknout průmysl smrti vůči Izraeli, eh, vyškolil sebevražedné útočníky a používá civilisty jako ochranné štíty na obranu svých vojenských cílů, což je eh, v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Využívat civilisty takovýmto způsobem tváří tvář takto zbabělé taktice, co můžeme očekávat od Izraele, jehož občané jsou neustále Eh, předmětem teroristických útoků. Mezinárodní společenství s tím nic nedělalo. Když Izrael se snažil eh, přijmout nenásilná řešení jako blokádu nebo eh, přerušení elektrických dodávek, tak byl odsouzen a nyní je stejně tak odsouzován za vojenské řešení. Smutnou skutečností je, že palestinci jsou ve velmi nevýhodném postavení, jsou kontrolováni Eh, eh, organizacemi, které nemají eh, popředí jejich zájmy a arabský svět, který neudělal nic praktického, aby zlepšil jejich životní podmínky nebo jejich životní vyhlídky. Pane předsedo, úplně na závěr. Potřebujeme mít Marshallův plán pro Blízký východ, nejenom mírové jednotky, ale myslím, že palestinci potřebují také civilní, neskorumpovanou Eh, civilní zprávu, kterou by měla kontrolovat mezinárodní společenství, ale v první řadě musíme přerušit podporu pro teroristy, ať jsou to peníze nebo zbraně. Nyní na minutu pan de Rosa. Much, Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co řekl pan Van Orden na adresu Hamasu ten fakt je takový, že nic nemůže odůvodnit bombardování eh, páchané na civilistech. To je zásadní. Zastavit bombardování, ať je to od Hamasu nebo od Izraele. Eh, zde i často je zmiňována rezoluce OSN, která a i naše usnesení eh, bude vyjadřovat velkou podporu tomuto. Budeme hlasovat zítra je třeba apelovat na obě strany, aby zastavili násilnosti, protože Gaza vlastně se stala takovým největším vězením ve světě a za poslední tři týdny se stala z nich jatka. Je eh, využívat teror vůči teroru, zabíjet civilisty, mm, ženy, děti, to asi nebude životaschopné řešení nelze upgradeovat, posunout na vyšší úroveň naše vztahy s Izraelem, pokud on skutečně nezačne jednat eh, se svými sousedy a se zvolenými zástupci, včetně zástupci z Hamasu, protože jinak eh, mm, to situace se zhorší. Proto je třeba i eskalovat naše vztahy vůči nim. Děkuji a nyní na dvě minuty má slovo paní Gála. Tisztelt elnök úr, bizottság, tanácsképviselői kollégák! Vážení kolegové, paní komisařko, myslím, že je cynické eh, tento způsob, jakým diskutujeme o krizi v Gaze a je nepřijatelné, že Hamas využívá civilisty jako lidské štíty. A myslím, že je to nelidské a také cynické, co dělá Izrael, když používá nepřiměřené prostředky a vraždí palestince, včetně dětí a civilistů. Myslím, že je také cynické, že mezinárodní diplomacie vytváří iluze, které ale nějak nevedou k, ke zlepšení situace a nepřispívají k poskytování humanitární pomoci. Myslím, že nemůže existovat žádný cíl, který by ospravedlňoval z zabíjení nevinných lidí. Myslím, že život dítěte má stejnou hodnotu na obou stranách hranice a podle mě by se všechny strany konfliktu měly na tomto shodnout, pokud chtějí dosáhnout čestného míru v tomto regionu. Ochrana civilistů by měla být hodnotou sama o sobě a humanitární pomoc by měla být umožněna což je základ, na kterém bude možné dosáhnout dlouhodobého příměří a to by potom mělo vést k míru mezi oběma stranami. Děkuji mnohokrát, paní Galva. A nyní má slovo na minutu pan Mitchell. Děkuji, pane předsedo. Hamas rozpoutal teror vůči izraelským občanům a vyprovokoval odvetu. Z tohoto pohledu se to jeví tak, že eh, vlastně eh, využili civilisty, včetně těch dětských eh, mučedníků, ale bez ohledu, jak se na to podíváme, tak já nikdy jsem nehájil terorismus a i mm, samozřejmě všichni Izrael má právo na mírové soužití v regionu. Nesmíme ale podlehat nějakými emocemi nad tím, co se teď děje izraelská odveta je zcela neúměrná a smrti, smrt malých dětí to je něco, co je třeba odsoudit. A mm, takže proto si myslím, že bychom měli vyslechnout rady Dalajlámy z minulého měsíce, eh, když on hovořil o Číně a o Tibetu a o tom, že je třeba pracovat na dobrých vztazích. A to platí i pro vztahy mezi EU a Izraelem, ale jak mm, E, e, můžeme Eh, tedy eh, toto teď dát do kontextu těchto událostí, kterých jsme svědky. Viděli jsme, jak obrovské jsou humanitární pomoci v tomto regionu. My jsme o tom hovořili i na, eh, na výboru pro zahraniční vztahy. Proto apeluji na radu a na komisi, aby zajistili komplexní balíček humanitární pomoci, aby již byl připraven, abychom mohli pomáhat trpícím, kteří tuto pomoc tak potřebují. Děkuji, pane Micheli. Pan Schwarzenberg. Pane Schwarzenbergu. Ano, pokud... Pane Schwarzenbergu, pokud pospícháte a pokud si přejete slovo již teď, tak můžete, máte ho. A poté se bude konat catch the eye okamžitě po panu Schwarzenbergovi. which are important uh, to be answered. Ano, zareaguji na to, co je důležité, co si vyžaduje reakci. Několikrát zde v rozpravě zaznělo, Aha, uh, okay. Uh, excuse me, I will get up. Omlouvám se, stanu. Jedna věc, která byla zmíněna, zmiňována několikrát, a to na samém začátku rozpravy, je Eh, zdali bychom se měli skontaktovat s Hamásem. Já si myslím, že ještě nedešla chvíle. Hamas no, se pořád chová, jak se choval v posledních měsících, jako jasná teroristická organizace. A pokud se bude nadále takto chovat, Eh, tak eh, nelze jej oficiálně skontaktovat, nelze eh, s ním oficiálně jednat z Evropské unie. Já jako starý muž uznávám, že zde již jsme zažili hodně teroristických organizací, které začínaly jako teroristické organizace a pak se staly celkem úctyhodnými organizacemi, akceptovatelnými mezinárodním společenstvím. Viděl jsem to v Africe, v Irsku a jinde. To se také stává. Ale za prvé musí přestat jednat jako teroristická organizace a poté budu připraven jednat s Hamasem a s kýmkoliv jiným, ale ne dokud se nevzdají teroristických činů, tedy chování jako teroristická organizace. To je důležité, protože Evropská unie nemůže se zříci vlastních principů. A eh, my víme, že tam eh, probíhají různé sice neoficiální, nepřímé kontakty, to je dobré, ale ještě nedadešla chvíle, aby Evropská unie přímo jednala s Hamasem. Na to nesmíme zapomínat. A velice bychom eh, měli chválit Egypt, který se hrál významnou roli v posledních dnech, protože Egypt se snaží eh, velice intenzivně eh, pracovat na příměří a trvalém tedy mm, příměří. Nakonec nejenom dočasném. Víme, jak je to těžké, víme, že to je těžké pro Egypt, jsme s nimi v kontaktu, ceníme si eh, jejich jednání, za které jim děkujeme. Dále je zde ta otázka, jak eh, pomáhat v tomto regionu. Za prvé si myslím, že ti, kteří pracují v terénu, tak eh, by nám měli říci tedy oni, jaké jsou potřeby. My nemůžeme rozhodovat za ty, kteří tam žijí. A Evropská unie a řada členských států EU deklarovala připravenost eh, takto činit, poskytovat technickou pomoc, posílat poradce mm, nebo mm, přijmout eh, vše nezbytné. Ale samozřejmě nejprve platí, že to musí být vždycky po dohodě s příslušnými stranami či státy. Dále. slyšel jsem zde velice významný návrh a to připravit takový Marshallův plán pro Blízký východ. To je velice dobrá myšlenka, kterou bychom měli rozpracovat. Skutečně tento region musí být vybudován a je stejně jako to bylo v Evropě po válce. Otázka byla také, mm, paní, co já si myslím, o té misi, jak byla úspěšná. Já si myslím, že byla hodně úspěšná a zde určitě bych měl poděkovat paní Fido Waldner, protože nám se podařilo hodně v humanitární sféře, ale zároveň musím jedním dechem říci, že i to, že ta mm, mm, velice náročná eh, vyjednávání, která tam eh, teď eh, probíhají, tak v podstatě ta byla, tím byly položeny základy při naší misi. My jsme jednali s našimi partnery o plánu a ten plán teď funguje, pokračuje. Také jste hovořili o tom takzvaném upgradingu, to znamená posunout naše vztahy s Izraelem na vyšší úroveň. Jak víte, toto bylo rozhodnutí Rady ministrů Evropské unie v červnu minulého roku. Samozřejmě toto lze změnit pouze, pokud se na tom rozhodnou ministři Evropské unie. Takovéto rozhodnutí ministrů nelze změnit a to nemůže změnit ani Eh, eh, jakýkoliv úctyhodný zástupce EU v Jeruzalémě. A teď si myslím v této chvíli, že je předčasné diskutovat eh, o tom, jak bychom měli pokračovat ve vztazích s Izraelem v dohledné budoucnosti, protože teď máme k řešení naléhavější, významnější otázky. Jenom k tomu bych řekl, že to rozhodnutí přijali ministři. A tak to je a platí. Co bychom měli udělat, abychom zastavili Izrael? Řekněme si to upřímně. Izrael jednal, jak jednal, a já jsem dlouhodobý přítel Izraele, to zde říkám otevřeně, a jako přítel, eh, tak mě příliš netěší to, co teď dělají, protože to poškozuje Izrael samotný. Ale zde Evropská unie má omezené možnosti, kromě toho, že může intenzivně jednat a hovořit. To si řekněme upřímně a jasně my eh, můžeme pouze mluvit s partnery, ale to konečné řešení je na našich partnerech, tedy eh, na těch důležitých hráčích, Izrael, Egypt a další. Evropa jim může pomáhat, eh, může nabídnout jakoukoliv možnou pomoc, pokud mm, skutečně mm, Eh, bude naplněn ten cíl, to znamená zničení těch tunelů, kterými se pašují zbraně a podobně. A eh, potom budeme eh, samozřejmě jednat, jak budeme moci, ale my nemáme prostředky ani moc, abychom řekli stop, skoncoj, skončete s tím. My asi těžko tam můžeme vyslat eh, vojáky, aby tam zastavili boje. To takovou možnost nemáme. A obě strany, i Hamas, eh, tak eh, mají své spojence, Izrael má taky svoje spojence a naše mm, pravomoci jsou omezené. My můžeme pomáhat, nabízet služby a v tomto ohledu se nám hodně podařilo, ale nesmíme přeceňovat naše možnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Schwarzenberku. A nyní se dostáváme k žádostím o slovo. Nyní má na minutu slovo pan Karim. Hovořilo se tady o právu Izraela na sebeobranu Myslíme, že pravidla pro spravedlivou válku musí být dodržována. Skutečnost, že to Izrael ignoruje, je evidentní. A my bychom to také ignorovat neměli. Použití bílého fosforu a přitom tvrdit, že se civilizovaným státem není kompatibilní. EU samotná to samozřejmě nevyřeší, ale myslím, že tady je další e, aktér, Myslím, že eh, jsou to Spojené státy, které by na to měly reagovat. Načasování těchto kroků ze strany Izraele bylo vykalkulované. Pan Obama nastoupí 20. ledna, to nastane brzy a svět bude přihlížet a, a těšit se na jeho zásah. Uvidíme, jestli bude možné situaci změnit. Palestinci se nás ptají, jak to může být správné, že požadujeme humanitární pomoc v terénu, ale mlčíme, když padají bomby. Ti, kteří chtějí zničit Hamas pouze vojenskou silou, by měli navštívit Gazu, protože tady si uvědomíte, jak nelidské to je a že Hamas jenom eh, nabírá novou sílu. Nepomáhá to ani Izraelcům, ani ale paní palestincům. Myslím, že okamžité příměří je pouhým začátkem. Nyní má slovo na minutu pan Berg. Je velice jasné, že strany konfliktu nerespektují mezinárodní humanitární právo a civilisté v gaze neustále platí vysokou cenu. Někdo musí být zodpovědný ve světle mezinárodního práva, které má svoje principy jako proporcionalita a nediskriminace. A e, zde je třeba e, především aplikovat princip proporcionality v jednání jednotlivých stran, ale bohužel my jsme viděli, že Izraelci o to nedbají. Nedbají o fakt, e, že jejich reakce je neuměrná, podle mého názoru. Čísla jsou jasné a Více než 900 civilistů v Palestině bylo zabito ve srovnání s menším, daleko menším počtem v Izraeli. Je třeba, aby správně poměřovali využívání síly ve světle mezinárodního práva. Nesmíme zapomínat na to, že Hamas je na seznamu teroristických organizací EU a neustále odmítá eh, eh, mm, zastavit používání násilí. Hamas neuznává stát Izrael. Hamas a další palestinské ozbrojené skupiny eh, eh, mm, toto neuznávají. Děkuji a na minutu má slovo pan Larenov. Děkuji, pane předsedo. Pro všechny, kteří sledují tento konflikt, je možná teď správný okamžik začít eh, mávat rukama a křičet, ale zoufalství, ale já si myslím, že úkolem eh, dneška je snažit se pochopit eh, všechny tyto otázky. A myslím, že je evidentní, že není možné natrvalo tento konflikt zastavit, pokud nepřestanou padat bomby. A že také nemůže nastat nějaké trvalé řešení, dokud se neotevřou hraniční přechody do Gazy. A Gaza by měla být otevřena pro humanitární pomoc. To je zásadní. Nemůžeme se vrátit k statutu quo, který panoval před konfliktem a proto je potřeba udělat následující parlament by se měl sjednotit, měli bychom podpořit radu a komisi a měli bychom také pevně podpořit vyjednávání s Egyptěny, protože to je jediný způsob, který může vést k řešení a k příměří což je všechno, to je to, co my si všichni přejeme. Děkuji a nyní má na minutu slovo paní Till. Děkuji, pane předsedo. Nejsou to pouze poslanci tohoto parlamentu, kteří jsou rozhořčeni situací v Gaze, ale celá evropská veřejnost, která se rozhořčila a která považuje násilí v Gaze za nepřijatelné. Víme, že ten vojenský útok na gazu na civilisty, na děti je nepřípustný. Volání světového společenství po okamžitém příměří nenalézá souhlas. Je potřeba poskytnout léky a bezpečnost Izrael. Musí přinejmenším dodržovat zásady mezinárodní práva. Pokud nebude, tak by to mělo znamenat, že Izrael ztratí jakoukoliv zbývající podporu, kterou ještě má od mezinárodního společenství. Je velmi nešťastné, že usnesení OSN upadlo v zapomnění. Myslím, že je také škoda, že EU ještě nenalezla svou roli. Měla by možná přijmout silnější opatření, než tomu bylo dosud. Nestačí eh, dát k ledu eh, posílení našeho zájemného stavu. Máme vliv, jsme hlavní obchodní partner, jsme hlavní dárce pomoci tomuto regionu, takže si myslím, že bychom měli tohoto vlivu využít. Děkuji. A nyní na minutu Pane předsedo, paní komisařko, je skutečně akceptovatelné a lze omluvit ve světle mezinárodního práva, eh, eh, že Eh, stát Izrael může eh, zahájit tuto velkou vojenskou eh, operaci při a přitom porušovat, přitom porušovat mezinárodní úmluvy a zabíjet civilisty a mm, zároveň my můžeme hlásat naše vlastní hodnoty. Je tak lobby Izraele takové silné, že eh, vlastně my v Evropě eh, a v Americe eh, jsme s rukama v klíně a nic neděláme ve jménu boje proti terorismu. Pokud vaše odpověď je ano, tak všichni bychom měli E, e, říci, že ano, izraelská vláda byla odvážná při této akci. Pokud naše odpověď bude ne, tak musíme jasně Izrael odsoudit a musíme přijmout konkrétně rychlé kroky vůči němu, včetně obchodních sankcí, Mm, tak aby krve prolití skončilo dnes i do budoucna, aby se neopakovalo. A zde já souhlasím s panem ministrem, mm, že skutečně e, e, nesouhlasím panem, s panem ministrem, že nemůžeme udělat moc. Ne, můžeme udělat hodně. Děkuji, pane Macakisi. Na minutu má slovo pan Gilk. pan girk Okay. Není zde. Takže má slovo na jednu minutu pan Bizli. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl zvolen do tohoto parlamentu před 25 lety. Toto je pravděpodobně nejdůležitější rozprava, které se účastním. Paní komisařko, doufám, že jste poslouchala velmi pečlivě to, co vám říkali členové výboru pro zahraniční záležitosti. Já doufám, že ve vaší odpovědi, na rozdíl od ministra Schwarzenberga, řeknete, že morální síla, kterou může vyvíjet eh, v tomto případě Evropská unie, eh, víme, že obyvatele Izraele trpěli po staletí na tomto kontinentu a oni pochopí vaše doporučení radě ministrů, že v tomto okamžiku Evropská eh, unie musí přes, přes, přes, přerušit jakékoliv kontakty s izraelskými úřady, dokud nepřestanou bombové útoky. palabra. Děkuji. A nyní má na minutu slovo pan Masip. Je třeba říci naprosto jasně Izraeli, aby přestal zabíjet Eh, eh, a umožnit prostě dopravit eh, potrvu do pásmu Gaza, je třeba, aby Izrael zastavil porušování mezinárodního práva a to musí mít důsledky na jeho vztahy s Evropou. Rád bych tady přivítal ty mladé kooperativní aktivní spolupracovníky, kteří se snaží zlepšit situaci lidí v Gaze, zejména Albertoace. Oni reprezentují to nejlepší z našich hodnot, solidarity, a to, tyto hodnoty musí být důsledné v tomto strašném konfliktu. Nic víc, děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní má na minutu slovo paní Auken. Øh, Pane předsedo, eh, chtěla bych se zmínit o dvou věcech. Za prvé bych ráda připomněla, že v našem usnesení stojí vysloveně napsáno, že eh, jsme eh, pozastavili náš souhlas k upgradingu a doufám, že to nejsou slova předsednictví, která budou rozhodovat o tom, zda budeme v něčem pokračovat či nikoli. Či nikoli. Druhou věc, kterou chci říci je, že Izrael nikdy nedodržel to, co sliboval ve vyjednáváních. Neexistovalo žádné příměří, protože Izrael vůbec nezrušil blokády eh, v dotyčných obdobích a po Anapolisu kde Izrael přeci slíbil, že rozšíří možnost osídlení, co se stalo. Naopak dokonce se ještě urychlovalo eh, budování takových sídel jako po Anapolisu. A dokud eh, na místě e, nebude jasné řešení, tak v tom případě Hamas také nebude dodržovat pravidla tak, jak bychom my si to přáli. Proto je třeba zabezpečit, aby Izrael skutečně dodržoval své závazky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo na jednu minutu pan Šťastný. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Včera jsme se zúčastnili zasedání, tedy bylo zasedání palestinců a Izraelců a dá se celkem předpokládat, jak to vypadalo, jak daleko bylo, byl jakýkoliv konsenzus. Skutečností je, že Izrael po osmi, let, osmi dnech eh, toho, co trpěl ostřelování, tak mu nakonec došla trpělivost začal se starat o bezpečnost svojí, svých občanů, jak je jeho právem a také závazkem. Hamas je teroristická organizace a je jasně vyníkem v Gaze. Eh, řešením je oživení kvartetu a zejména zdvojnásobnění eh, úsilí za nové americké administrativy já vítám české předsednictví a jejich aktivní angažmá v regionu. Děkuji panu Šťastnému. Nyní na jednu minutu pan Marinesku. konfliktu, Děkuji, pane předsedo. Tento konflikt, který běží už mnoho let, se točí kolem územních otázek, ale také jsou tady kulturní problémy, které se různě Eh, pocitují. Řešením by bylo ochrana izraelského státu spolu s udržitelným palestinským státem. To ale nemůže být výsledkem ozbrojených útoků. Aby došlo k normálnímu životu, by měli mít i palestinci právní vlastní stát, který by zajistil i ekonomický rozvoj. Měli by se zná, zdát teroristických aktů a měli by se raději zaměřit na vytvoření normálního politického prostředí a podporovat takové politiky, kteří si přejí problémy řešit vyjednáváním. Děkuji, děkuji panu Marinesku. Nyní na minutu paní De Bruyne. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k těm, kdo odsoudil nedávné izraelské útoky na Gázu a kdo projevili solidaritu s lidmi v Gáze Eh, slyšíme, že Evropská unie může dělat málo, ale měla by postupně eh, přestat eh, upgradeovat vztahy s Izraelem, dokud Izrael nebude dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodního práva. Tady probíhá eskalace násilí a Izrael kolektivně trestá palestince v Gáze a typ a rozsah útoků ze strany moderní armády vůči obleženým zasaženému lidu, který už i tak je slabý vzhledem k izolaci, kterou způsobila okupace, to je něco strašného. Je nesprávné jednoduše obvinovat palestince. Musíme také zcela jasně říci, že obětmi této války jsou nevinní lidé v Gáze. Děkuji paní Debrun. Nyní na minutu pan Sikiersky. Vážené Vážení dámy a pánové, velice nás bolí to, co se děje v Gazu a samozřejmě, že odsuzujeme provokace Hamasu, ale také Izrael neproporčním způsobem exaltuje tento sport a dochází k porušování norem mezinárodního práva. Žádná ze stran konfliktu uvažuje o míru pro druhou stranu, protože každá myslí na vlastní egoistický národní zájem. A mezinárodní mínění už nesouhlasí s dalším pokračováním války. Proto OSN musí jasně zasáhnout a Evropská unie se musí zasadit o to, aby tato válka skončila, aby se Izraelci vrátili do svých kasáren a aby Hamas přestal střílet rakety na území Izrael. Potřebujeme větší humanitární pomoc pro civilisty, pomoc raněným, kterých už je zhruba tři tisíce. Musíme se snažit, aby se ta země vrátila k normálnímu životu. A prosím tedy současné české předsednictví Evropské unie, aby se zasadilo o takovýto scénář. Děkuji panu Sikierskému. Nyní má slovo na jednu minutu pan Giuli. Yes, Mr. Svoboda. Pane Svobodo, prosím. Pane předsedo, jenom jsem se chtěl ptát, jestli budeme mít ještě také diskusi o plynu dneska, nebo jestli to bylo zrušeno. My čekáme, my máme nejenom na programu střední, tedy Blízký východ, ale také plyn. Tak je, je to eh, zrušeno z programu, nebo jak to je? Takže na minutu má slov pan Juli. Hvala. Mene je zadnji nastop zunanjega ministra predsedujoči poslední to, co nám eh, řekl eh, ministr zahraničí za české předsednictví, to mě velmi zklamalo. Eh, všechny naše naděje se nyní upínají k komisi, poněvadž mrtvých neustále přibývá. Jestliže budeme jenom mluvit, pak tam za týden bude dalších patnáct mrtvých. Z Hamasem to zase není tak důležité. Prostě ona je na seznamu na seznamu teroristických organizací, takže je jasné, jak postupovat. Izrael je náš partner a je samozřejmé, že musí dodržovat mezinárodní právo a rezoluce Spojených národů. Pokud tak nebudou eh, činit, pak eh, musíme umět je odsoudit za jejich postup. Takže tím končím tuto část a má slovo paní komisařka. Děkuji vám, já budu velice stručná, protože to byla velice dlouhá rozprava. Dovolte, abych nejprve řekla, jako člení kvartetu pro Blízký východ mohu říci, že Evropská unie sehrává svou úlohu, ale samozřejmě nemáme tu nejsilnější úlohu. A to pochopitelně někdy působí frustraci nám všem, zvláště v tak obtížném okamžiku, kdybychom chtěli okamžitě do dosáhnout udržitelného a trvalého příměří, tak jak jsme to i navrhli, ale bohužel eh, se to tak rychle nezdaří. I když chtěla bych vám eh, s určitou opatrností poskytnout poslední informace, které jsem teď dostala eh, podle zpráv, podle zdrojů z Egypta, které jsou blízké vyjednavačům, říkají, že Hamas reaguje příznivě na poslední egyptské návrhy. Každopádně dochází v k pohybu. Nevím, jestli toto bude opravdu potvrzeno, ale proběhne tisková konference Hamasu večer v 8 hodin a doufejme, že se tedy něco pohne ku předu. To přece všichni chceme. Za druhé, dovolte, abych řekla, že s tou vší frustrací ani tak ale nemáme jinou možnost, než pokračovat a pracovat ve prospěch míru. A toto také učiníme. Já se k tomu zavazuji na tak dlouho, dokud budou členkou kvartetu pro Blízký východ. Můžeme toho dosáhnout pouze společně a také musíme pomáhat a podporovat snahám o usmíření ze strany palestinců, protože pouze tehdy bude možné plně se Eh, vyhnout eh, takovým těm anomálím v Gaze. A za třetí, samozřejmě, jakmile eh, bude příměří, budeme se snažit dělat vše pro to, abychom plně obnovili základní služby pro obyvatele, které byly tak drasticky přerušeny. Ale zatím nejdůležitější je ukončit to ničení, tu destrukci a snažit se o obnovu a dospět k míru. Hovořili jsme o tom velice dlouze, pane předsedající, a proto už nebudu hovořit déle. Ale takto já to vnímám a myslím si, že eh, naděje tu je. Děkuji vám, paní komisařko. Ano, toto jsou problémy, když máme příliš mnoho zajímavých témat jedno po druhém. Nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je prohlášení Rady a komise o dodávkách zemního plynu z Rusku na Ukrajinu a do EU. Slovo má jako první za radu pan Vondra.